Dear colleagues. Kolegové, prosím pěkně, posaďte se. Začneme eh, naše odpolední zasedání. A nejprve se budeme věnovat bodu 14. Dovolte, abych mezi námi přivítala pana Hanze Horger Vorsta, s titulou předsedy IASB, eh, nezávislé Rady pro mezinárodní a účetní standardy. A eh, vítáme ho v této funkci. Eh, má, zastával různé funkce v nizozemské vládě, včetně funkci ministra financí. Rovněž vítáme Michela Prado, předsedou eh, správní rady nadace IFRS. Jak víte, účetní standardy vždycky hrály důležitou roli v ikonu a eh, proto se zaobíráme také tímto tématem v naší pracovní skupině, která se snaží posílit zapojení Evropského parlamentu již v raném stádiu vypracovávání mezinárodních účetních standardů. Dovolte, abych eh, vám připomněl jedny z nejdůležitějších záležitostí v mezinárodním účetnictví, s kterým se parlament zaobíral od poslední výměny názorů v červnu minulého roku jsme schválili zprávu pana Stolojana o hodnocení IISE, kde jsme se zaobírali celou řadou záležitostí, zejména zapojením parlamentu. A minulý rok jsem pochopitelně eh, jsme se zaobírali eh, zejména nařízení číslo 9 a zpracováváním účetních standardů. Uspořádali jsme celou řadu slyšení a uspořádali jsme i další aktivity se zapojením našeho týmu expertů. V červenci minulého roku jsme měli zasedání Ekonu, kde jste měli možnost upozornit na nejvýznamnější obavy Ekonu během jeho aktivit. jeho činnosti. A také jsme sledovali jakým způsobem se naplňuje také lhůta pro implementaci mezinárodních účetních standardů od 1. ledna 2017. Parlament v říjnu minulého roku schválil usnesení, kde dodal své důvody, proč se nestaví proti First Nine i když jsme vyslovili naše obavy týkající se nedostatečného kvantitativního hodnocení dopadu, zejména pro dlouhodobé investice a záležitosti pojištění. A proto jsme vyžadovali od Eh, příslušné organizace zvýšené věnování se tomuto tématu. A již v září eh, se publikovaly pozměňovací návrhy k ICE 4 Některé z našich obav zde byly zapracovány. Stále se ještě pokracuje na této práci. 14. ledna 2017 došlo k pozitivnímu hodnocení ze strany zde přítomných expertů a ikon bude velice obezřetně a s velkou pozorností tyto záležitosti sledovat. 16. listopadu došlo k výměně názoru permanentního výboru se členy našeho našeho výboru, kde se projednávaly nejdůležitější reakce a potom oh, ledna 2017 došlo k výměně dopisů, kde se upozornilo na záležitosti, které ne- nemohly být dostatečnou měrou prodiskutovány. Takže se domnívám, že dnešní den můžeme se blíže věnovat těmto ne zcela ještě objasněným tématům a vy nám to jistě představíte v rámci vaší přednášky o vašich aktivitách, než vám dám slovo. Pane Hugroborste, dovolte, abych zdůraznil, že spolupráce eh, v našeho výboru Ekon s IASP se zintenzivnila. Jsme také rádi, že pan Michel Prada eh, se objevoval několikrát na našem výboru, protože jsme i s ním zpracovávali spolu s správní radou nalace IFRS významné body tohoto tématu. Děkuji, pane předsedo, za vaše laskavé komentáře na úvod. Jako vždy je pro mě velkou ctí i pro mého kolegu Michelu, Michela Pradu, že jsme mohli přijít do vašeho výboru a je pravda, že Brusel není tak daleko od Londýna a já navíc Evropský parlament navštěvuji poměrně často a činím to vždy velice rád. Také jsme sebou e, přizvali naši novou místopředsedkyni Rady pro mezinárodní účetní standardy paní Sue Lloyd, aby eh, jak si zjistila nebo aby viděla, jak, vy, jak vypadá ta naše komunikace s Evropským parlamentem. Také bych vám ještě chtěla připomenout, že jsme vám zaslali následní dopis, eh, který navazuje na tu naši původní reakci na zprávu pana Stolojana, protože to vypadá, že některé věci tam nebyly úplně jasně vysvětleny. Takže pokud tam ještě budou i nadále z vaší strany nějaké otázky, tak velice rád na ně později odpovím. Ve svých úvodních slovech bych se chtěl soustředit na náš pracovní plán na, následný, eh, na následné roky. Eh, kopie tohoto plánu jsme vám zaslali a dovolte mi soustředit se na hlavní témata. Za prvé, nejprve bych se chtěl vyjádřit k našemu projektu o pojišťovnictví. Naši pracovníci nyní kon, zakončují práci na standardu a chtěli bychom tento standard zveřejnit v první polovině roku 2017. Na tomto standardu pracujeme už více než 10 let a je opravdu už naléhavé, abychom tuto práci dokončili. V současnosti existuje ve světě v pojišťovnictví celá řada různých účetních standardů a výsledkem jsou eh, také lišící se výstupy nebo výsledky. Naše analýza, která ukazuje skutečnou pojišťovnu, a ta vlastně využívá jeden GAP v účetnictví, kdy vystupuje jako ceřená společnost skupiny a jiný GAP používá eh, ve svých účetních závěrkách, které Eh, jsou povinné ze zákona. No a ukazuje se tam vlastně, že tam jsou velké rozdíly, třeba 25 až 60 eh, jsou tam rozdíly v příjmech, provozní výsledku hospodaření nebo vlastním kapitálu. Záleží na tom, jaké ty standardy ta firma používá. Já musím říci, že třeba pro mě ten výsledek byl velice, eh, opravdu bylo to velký šok, že v rámci jedné společnosti se ty výsledky tak eh, liší. Takže já si myslím, že buď jeden je špatný, nebo tedy možná oba dva ty výsledky jsou špatné. Eh, také existují určité standardy v pojišťovnictví, které jsou vlastně neslučují s obecně přijímanými účetními standardy v jiných odvětvích ekonomiky. Například v příspěvkově definovaných penzijních systémech máme penzijní závazky, které se stále aktualizují podle změna podle změn eh, v úvěrových sazbách, ale u pojistných závazků to tak není. A většinou je to tak ve, ve velké části světa, Ehm, pojistitelé využívají eh, ty historické sazby, které jsou třeba 10-20 let staré. Takže výsledek je, že třeba dopad současných nízkých úrokových sazeb eh, v dlouhodobých dluhopisech vlastně se vůbec neodráží v účetnictví, eh, pojišťovnictví. A pokud chceme finanční stabilitu, tak je naléhavé, aby právě i pojistné závazky byly porovnávány nebo měřeny Eh, podle stávajících úrokových sazeb, takže musíme k tomu učinit veškeré příslušné kroky. Eh, naše, na, náš nový standard pro pojišťovnictví eh, také zakončí používání těch zastaralých účetních standardů, takže se výrazně zlepší srovnatelnost mezi pojišťovnami a také i mezi pojišťovnictvím a dalšími odvětvími finančního průmyslu, třeba bankovnictvím nebo zprávou aktiv. V současnosti jsou také různé produkty, které vlastně mm, mm, smíchávají pojišťovnické produkty a investiční produkty a je problém, jak, poč- jaké vlastně, um, jak počítat určitá čísla a je nemožné, aby třeba banka nebo e, nějaká firma, která spravuje aktiva, používala jiné účetní standardy. Je zapotřebí, aby zde byla velká transparentnost, protože tato část ekonomiky je nesmírně důležitá. Samozřejmě také zde bude ještě velká analýza Víme, že tento nový standard bude zapotřebí zavést do praxe, že to bude obtížné a také jsme se rozhodli, že zřídíme speciální skupinu, která pomůže průmyslu eh, nebo tomuto odvětví v této prováděcí fázi. <clears throat> Dále, co se, mm, co se týče těch pojišťovnických smluv, tak eh, jsme se snažili odstranit ty největší eh, rozdíly, ty největší problémy. A teď je otázkou, co dále. Eh, chtěli bychom v těch následných letech eh, zaměřit naši pozornost na to, co už teď existuje, namísto toho, abychom eh, přicházeli s novými průřezovými standardy. Takže myslíme si, že je důležité také zlepšit komunikační efektivitu účetní závěrky. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že centrálním tématem našeho nového programu bude tzv. program lepší komunikace. Například investoři nám často říkají, že finanční výkazy vlastně neodráží úplně to, jak eh, funguje ta firma, jaký má výkon. Je tam tedy, jsou tam příjmy a pak, eh, eh, pak je tam zisk nebo ztráta, ale není tam nic podrobnějšího. Investoři chtějí více třeba členěné údaje a chtějí také různé mezisoučty, aby se dozvěděli více o výkonu firmy a zároveň eh, je, není nutné, aby firmy zveřejňovaly mnoho různých standardních běžných dokumentů, které vlastně investorům přináší pouze malou přidanou hodnotu. Také jsou zde ehm, stále více se používají vlastně takzvané non-gapy, které se používají také třeba v různých tiskových schromáždění, v tiskových prohlášeních a v informacích pro investory. Eh, my nechceme no, zakazovat nějaké alternativní ukazatele, ale chceme, aby měly přidanou hodnotu. Ehm, většinou třeba tyto non-gapy obsahují, vynechávají různé výdaje, které jsou jednorázové. Ale problém je, že tyto jedno, takzvaně jednorázové výdaje často nejsou jednorázové a že se opakují, což e, zcela jistě není v zájmu investorů, aby tyto uh, některé údaje byly vynechávány. Takže my zde tedy eh, chceme podpořit takzvané podávání zpráv o výkonnosti, chceme se podívat více na primární účetní závěrky, chceme lepší strukturu pro eh, výkazy o příjmech i o výkazech o cash flow a chceme také ještě eh, podrobnější záznamy a například i ty mezisoučty. Také chceme i větší disciplínu ohledně toho, jak se prezentují ty vlastně takzvaně jednorázové položky. Zároveň se také chceme podívat i na to, jak se v současnosti eh, zachází, nebo jak, jak investoři, kde investoři eh, hledají finanční informace. Stále více používají elektronické prostředky pro inf- finanční informace. Domníváme se, že je důležité zlepšit kvalitu elektronických finančních údajů. Budeme také nadále pracovat na taxonomii IFRS, abychom eh, zlepšili spolehlivost elektronického výkaznictví a jsme také velice rádi, že bylo dohodnuto, že právě tato naše taxonomie je vhodná pro tento účel. Zároveň také se domníváme, že lepší strukturování primárních učebních závěrek přispěje ke kvalitě a srovnatelnosti informací, které eh, nabízejí různí agregátoři údajů, jako třeba Bloomberg. A také eh, budeme mm, si klást otázku, jaký dopad bude mít tato změna eh, toho, jak se konzumují údaje Eh, na způsoby, jakým stanovujeme standardy. Ještě v rámci této komunikace nebo lepší komunikace se také zamyslíme nad tím, zda by bylo lepší mm, také eh, mm, angažovat se v tom novém trendu integrovaného výkaznictví. My zatím vlastně eh, uvažujeme o aktualizaci našich dokumentů Management Commentary Practice Statement, Eh, které obsahují eh, vlastně pokyny pro firmy, jak mají eh, psát své výroční zprávy, včetně nefinančních informací. A ukazuje se, že stále zde větší trend vůči integrovanému ehm, výkaznictví, takže se chceme zamyslet nad tím, zda tento náš dokument, ty, náš poku, ty naše pokyny nemáme aktualizovat. Ehm, nemáme dostatečnou erudici ani ambice na to, abychom stanovovali standardy pro nefinanční informace, ale pak tam jsou věci, jako jsou třeba udržitelnost, zpráva nebo nehmotná aktiva. A myslíme si, že právě tento aktualizované pokyny by mohly pomoci firm prezentovat tyto nefinanční informace konzistentně. A e, i když to tedy nebude, i když to nebudou závazné pokyny, tak mohou zlepšit e, takovou globální srovnatelnost toho integrovaného e, výkaznictví, protože zatím je to poměrně chaotické. Doufáme, že nakonec to bude trošku více, jak, jak si podle pravidel. Hmm a e, naše rada se rozhodne, zda v tom bude postupovat e, v blízké budoucnosti. Děkuji, pane předsedo, velice jsem rád, že jste mi dal čas na úvodní slova a také ještě jste můj kolega Michel Prada. Děkuji za hm, tento úvod. Nejprve se hlásí o slovo pan Hejes, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vítejte v našem výboru, děkuji za tuto prezentaci. Také děkuji za to, že jste nám zaslal veškeré ty dokumenty, o kterých jste hovořil. Co se týče mezinárodních standardů, tak tam je důležité oceňovat aktiva, je důležité a zjišťovat, jak si ty podniky stojí. A je důležité, abychom i našim občanům ukázali, že se plní a vymáhají určité standardy, v celé Evropské unii. Samozřejmě vždycky je v tom určité nebezpečí, určité riziko, určitých neočekávaných dopadů nebo nějakých vyšších nákladů, zkrátka všeho, co se týká zavádění do praxe. A také jste třeba možnost IFRS pro malé a střední podniky a to v Evropě vzbudilo obavy. Mě zajímá váš osobní názor na <clears throat> tento standard, protože to je kontroverzní téma. Další téma, které se také nedávno objevilo, je ta demokratická odpovědnost takových, eh, takových firm nebo takových organizací, jako jste vy. Mm, už existují příklady z nedávné doby, kdy, kdy tato otázka byla položena. Takže já se chci zeptat, jste spokojeni se zlepšením, se zlepšeními, která byla zaváděna v posledních letech? A jaké ještě další e, věci chce Rada pro mezinárodní účetní standardy zavádět, aby se zlepšila transparentnost celé Evropské unii? A pak ještě, co se týče, pak je zde tedy ta e, Evropská poradní rada. Myslím si, že schválili, aby zde byl 17. Eh, ledna byla, tam byla ta podpora schválení IFRS 9 a řekli, bereme v úvahu, že ty pozměňovací návrhy se snaží řešit mnoho věcí, ale netýká, netýká se to nákladů um, v oblasti pojišťovnictví a Mohlo by to vést k různým eh, kontroverzím v eh, hospodářské soutěži. To je samozřejmě problém, na který oni upozornili. Mě zajímá váš názor. Domníváte se, že opravdu ten problém je, nakolik je reálný? Děkuji. Děkuji, pane Hejsi. Děkuji za tuto otázku. Otázky zprávy eh, zodpoví kolega Michel Prada. Já se můžu eh, vyjádřit té otázce demokratické odpovědnosti. Asi vždycky víte, že když Evropský parlament nás požádá o informace, tak vždycky ochotně poskytujeme vždy. Myslím si, že nikdy nebyl nějaký problém, nikdy to nebylo nemožné. Teď IFRS pro malé a střední podniky. Asi víte, že už existuje IFRS pro malé a střední podniky ale ten se týká zejména pro firmy, které nejsou kotované na burze. A teď vlastně v rámci projektu eh, Unie kapitálových trhů se ukázala otázka, zda bychom mohli něco udělat i pro malé a střední podniky, které jsou eh, kotované vlastně na tom neregulovaném trhu. Jsme v úzké spolupráci s Evropskou komisí. Nedávno se také konaly schůze s těmi multilaterálními obchodními facilitami a oni říkali, prosím vás, hlavně nevytvářejte žádný nový standard, protože to povede pouze k novým zmatkům. My se teď v dobré spolupráci s komisí zamýšlíme nad tím, zda by e, ten standard IFRS mohl fungovat nějakým lepším způsobem a zejména se to týká firm, které mají jednoduchou strukturu a je důležité, aby tam nebyly požadavky na nějaké zprávy o tisíci stranách. Takže my to teď úzce sledujeme a samozřejmě vás budeme informovat, jak se to všechno vyvíjí. Potom jste se ptali na IFRS 4 a 9 to řešení, které jsme navrhli, eh, bylo řešení v podstatě pro všechny pojišťovny. Jediné, problém, jediné firmy, které říkají, že se jim to ještě úplně nelíbí, jsou konglomeráty, které vyvíjí na jedné straně eh, jinou činnost a na druhé i tu pojišťovnickou činnost. Nemyslíme si, že by bylo dobré, aby konglomeráty používaly ve svých finančních zprávách eh, dvojí standardy, protože pro investory je to velice nejasné a nevede to k dobrým výsledkům v účetnictví. My se domníváme, že to řešení, které jsme navrhli, je přístup, který sebou nenese žádné náklady ani žádné další úsilí a že by to ani nemělo nějakou firmu znevýhodnit v, na poli hospodářské soutěže vůči ostatním. Děkuji. Pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla říci, že stejně jako Hans jsem velice rád, že se mohu účastnit vašeho jednání a že se mohu podělit o své názory se členy tohoto výboru. Co se týče demokratické odpovědnosti a transparentnosti, tak eh, bych chtěla říci, že jsme nedávno dokončili periodický přeskum Eh, naší struktury a mm, našich pravidel, našich stanov. Obdrželi jsme k tomu celou řadu komentářů. Většina eh, komentářů eh, souhlasila s tou naší třístupňovou strukturou. Máme tam také monit, monitorovací radu. Byli jsme požádáni, abychom zlepšili v budoucnu svou spolupráci s tou monitorovací radou. Demokratická odpovědnost může být posílena transparentností, a, ale víte, že všechny naše, naše jednání se konají e, jako veřejná jednání. Mm, my, my vlastně máme řádné procesy veřejné procesy máme ze, ze všech sil se snažíme, aby všechny ty řádné procesy naše Rada pro mezinárodní účetní standardy dodržovala. A myslím si, že globální mezinárodní organizace, které mají tuto třístupňovou strukturu, Eh, těch je hodně a já si myslím, že mezi nimi máme jeden z velice dobrých systémů, když to porovnám třeba s ostatními mezinárodními organizacemi s podobnou strukturou. Takže my eh, samozřejmě velice obezřetně to sledujeme, také si chceme uchovat eh, velice vynikající výsledky s mnoha zúčastněnými stranami, s různými dalšími seskupeními, protože díky tomu jsou potom výsledky naší rady dobře přijímány. Jakmile nám někdo pošle dopis, tak ho zveřejníme, abychom opravdu nic nezastírali, aby nic nezůstalo skryté. Takže já opravdu jsem přesvědčen, že se snažíme dělat vše, co můžeme podle ehm, těch eh, zásad řádné eh, korporátní zprávy. A potvrdili to i ti lidé, kteří to nedávno přeskoumávali. Děkuji, nyní Pervanč Perez. Děkuji. Já budu používat jazyk technokratů a to je francouzština. Moje první otázka je politická otázka, ale jako instituce vy také čelíte politické realitě. Eh, eh, do jaké míry volba eh, Trumpa za prezidenta USA změní praktiky účetnictví. Asi to není příliš snadná otázka, to nám ukáže budoucnost, ale teď konkrétně. Mám tady celou řadu bodů, protože vy se zaměstnáváte oblastí, která nás mimořádně zajímá. Za prvé jste hovořil o sektoru pojištění a o nezbytnosti zahrnout existenci nízkých, nízkých sazeb úrokových. Vy nejste jedinou institucí, eh, která se obává tohoto dopadu. Jaký vedete dialog s dalšími institucemi? kteří se zaobírají, které se zaobírají stejnou eh, eh, problematikou, například výbor, výbor BAL, aby se zabezpečila určitá koherentnost přístupu a eh, abyste si mohli vyměňovat dobré argumenty či opak. Zda se tedy doplňujete ve vašem přístupu či nikoliv. E FRS 4 jste odpověděl panu Hejzovi tím, že jste řekl, že to jsou konglomeráty a že není jim normální, že používají rozdílné účetnictví. Nemáte dojem, Eh, že, když se, že vy opouštíte model konglomerátu, je-li to konglomerát v pojišťovnictví, no tak to tady se vykonávají dvě, eh, se pracuje ve dvou důležitých oblastech. Eh, máme-li dvě účetní normy ve dvou různých oblastech, tak je asi normální, že jedna není přizpůsobena druhé a že podnik, který tedy dělá obě věci, by měl mít možnost používat ty dvě. Hmm, v jazyk jazyku Dekarta, čili ve francouzštině je možná něco, co mi uniká, ale třeba mi to vy budete schopen vysvětlit. Co se týče dlouhodobých investic, to je téma, které máme ještě dlouho a domnívám se, že náš parlament eh, se k tomu bez přestávky vrací. Právě k té skutečnosti vy nemůžete být jedna z těch vzácných institucí, která by neakceptovala vstoupit do logiky hodnocení toho, co vy vytváříte. Není reálným světem, hodnotit eh, eh, ve vašem jménu nereálný svět. Zejména co se týče IFRS 9, a to je otázka, která nám způsobuje obavy. A pak mám ještě dvě otázky týkající se perspektivy. První se týká normy o clearingu jaké jsou ty největší záležitosti, které, této, které zde připravujete, protože ve finančním evropském sektoru je to nesmírně významný sektor. A mm, e, slyšela jsem, je to téma, e, kterým jsem se zaobírala, když jsem předsedala této ctěné komi, tomuto ctěnému výboru. E, otázka, jak to bude vypadat s IFR dál při country to country reporting. Bylo mi řečeno, že tato norma se zřejmě bude znovu otevírat. Mě by tedy zajímalo, jakými cestami se to tady bude ubírat. Děkuji. No. Celá řada otázek. Začneme Donaldem Trumpem. To je ta nejsnadnější část. Eh, v zásadě američané ještě před zvolením prezidenta Trumpa už rozhodli neschvalovat eh, IFRS, eh, Takže chtějí zase zvětšit tu propast mezi jinými zeměmi a USA znovu a to samozřejmě neslyšíme bohužel připomínky z pléna. Nikdy jsme tak neříkali, tlumočníci neví co, protože paní Pérenč nehovořila do mikrofonu. Ano, používá se to, ale ne eh, na domácím trhu v USA. Každopádně je tady 120 eh, norem, které se tím zaobírají v celém světě. No tak to můžeme akorát tomu požehnat. Eh, teď, eh, jak to vypadá s tím nařízením, o které jste se zmínila? Ano, ano, my se tím zaobíráme a musím říct si, že hodnocení našich standardů není tak odlišné o v eh, Solvence 2, protože i tady se jedná o sledování vývoje úrokových sazeb. Já si myslím, že náš standard je dokonce o něco obezřetnější, opatrnější, protože Eh, v těch eh, požadavcích obezřetnosti eh, můžete zahrnout očekávaný zisk, ale my stále tady jsme velice opatrní, protože tyto zisky ještě nebyly nahospodařeny. Otázka konglomerátu. Odsuzujeme tento model? Ne, vůbec ne. Ostatně byl to velice populární model i v mé vlastní zemi v, v Nizozemsku, než propukla finanční krize než banky tady s tím přestaly, ale my to neodsuzujeme. My si jenom myslíme, že není moudré mít dva rozdílné standardy v jedné výroční zprávě. A poskytli jsme řešení. E, ten přístup, který navrhujeme, umožňuje e, společnosti, aby odděleně prezentovala všechny změny jako výsledek IFRS 9 a utřídila je tak, že můžou prezentovat úplně stejné příjmy jako eh, společnosti, které mají kompletní IFRS. IFRS 9. Ano, samozřejmě budeme se dívat na dlouhodobý dopad říkáme tomu eh, po implementační hodnocení. Eh, budeme sledovat všechny záležitosti, které mohly být kontaminovány, abychom viděli, zda k tomu došlo v praxi či nikoli, včetně otázky, zda IFRS 9 je více či méně perspektivní pro dlouhodobé investice. A tu poslední otázku, to tedy nevím, jestli jsem se nestratil před překladu, bylo to o clearingu. Ale my nemáme žádné standardy ke clearingu. Vy jste řekla clearing. Poslední otázka byla country by country reporting. IFRS 8. No to není IFRS. Segment reporting, aha. V segment reportingu eh, se to dělá tak, že eh, společnost udělá uzávěrku podle jednotlivých segmentů svého biznesu. To může být country by country, ale může to být také podle různých zdrojů příjmů. Třeba konglomerát asi by tam měl jednak bankovní aktivity a jiný segment pojišťovacích aktivit. Takže my jsme se dívali na tento standard a e, došli jsme k závěru, že to neznamená žádný velký problém. Ale to je samozřejmě něco naprosto jiného, než to, co jste asi chtěla říct, je to country by country reporting, aby se zamezilo daňovým únikům. A to je něco, co chápu, že je velmi důležité pro politiky, já jsem vám napsal v prvním dopisu, že se domnívám, že to je skutečně záležitost veřejné politiky. A mm, také mm, po G20 se tím zaobírají veřejné úřady. Je to politicky velice citlivé téma a já osobně si myslím, že kdyby bychom měli tady vytvořit nějaké standardy, nemyslím si, že by se nám vůbec podařilo, aby to bylo vůbec někde schváleno, protože všichni politici by řekli, ne, ne, ne, prosím, nevměšujte se. Děkuji. Pan Preda. Pan Kamal. Thank you very much. Děkuji za slovo. Doufám, že pomůžeme paní Bereš s tématem, na které jste se ptala, protože vy jste se tedy neptala na clearing, ale na něco jiného. Takže možná mi to pak můžete ještě říci a já to možná, když tak to můžeme třeba najít v nějakém odborném slovníku. Já se vždycky, i v posledních letech jsem se snažil být napomocen. Takže nejprve bych vám chtěl oběma eh, pánům poděkovat. Myslím si, že už jsme se setkali několikrát během těch minulých let. Myslím si, že opravdu vám můžeme vstát hold za to, že jste vždycky k dispozici a vždycky se snažíte odpovědět na naše otázky, eh, což tak nebývá úplně vždycky u těch lidí, od kterých chceme odpovědi. Víte, že já jsem se tě, tou otázkou začal zabývat, protože ke mně chodili investoři ve Spojeném království a vyjadřovali své obavy. Takže jste také, jsou zde ještě další otázky, které jsem se chtěl zeptat, ale někteří se už na to ptali. Takže já bych se chtěla zeptat na ten váš internetový průzkum, o kterém jste hovořil. Říkal jste, že 86 investorů se tam um, účastnilo, bylo tam asi 83 reakcí. A hovořili jste o korporátních technologiích pro výkaznictví. Když jsem se díval na ty výsledky, tak mám pocit, že ta reakce byla docela omezená. Nevím, zda to není možná neferové. Bylo tam 86 až 83. My víme, jak je to s těmi průzkumy. Politici ty průzkumy provádějí stále ale nechcete nějak podpořit ještě více um, účast v těchto průzkumech? Po, nepokládáte to za příliš nízká čísla? No a také vím, že rada se chce soustředit na tu lepší komunikaci ve finančním výkaznictví. Hovořili jste o tom, že chcete zlepšit prezentaci, ehm, také aby tam nebyly takové velké změny. Já si myslím, že třeba zveřejňování to je velice dobrý projekt, těším se na to, až o tom budete hovořit v první části do 2017. Také jste říkali, že děláte ty přeskumy po, implement, po implementaci. Víte, že v Evropském parlamentu na to tlačíme. Takže jsou samozřejmě tyto přeskumy důležité i po, té, po tom zavádění. A já vím, že zúčastněné strany eh, s některými věcmi nejsou spokojeni. Eh, samozřejmě víme, že některé věci se musí novelizovat, musí se zlepšit, ale Budete se snažit, aby těch změn bylo co nejméně, aby eh, tam nebyly další problémy. A pak si myslím, že by bylo lepší definovat pouze obecná pravidla než komplexní eh, podrobná pravidla. Takže ještě poslední otázka. Mohli byste Hovořil jste o tom, že chcete dát eh, zdroje také té speciální pracovní skupině, která bude eh, pomáhat s tím přechodem, ta mm, Transition Resource Group. Můžete ještě podrobněji pohovořit o tom, co vlastně ta skupina bude přesně dělat, ta Transition Resource Group? Ano, děkuji, pane Kamale, byly to všechno velice důležité otázky. 83 investorů. No, Ono je to dost těžké mm, zapojit eh, spontánně investory do těch našich průzkumů. Oni nemají dost strojů, eh, také třeba na to nejsou úplně mm, připraveni. Hm. Investoři mají mnohem méně prostředků a často i třeba méně technických znalostí. Takže to není tak, že my pouze čekáme, až oni přijdou za námi. Také máme proaktivní program, abychom eh, je oslovili. Rovněž poskytujeme speciální materiály ve zjednodušeném jazyce pro investory, aby se eh, mohli, aby, aby tedy to nebylo všechno tak velice odborné a technické. Také máme speciální skupinu investoři a finanční výkaznictví. Tam je 15 velkých penzijních fondů a zprávců jmění celého světa, kteří jsou investory a investují peníze ostatních. Takže opravdu snažíme se aktivně oslovovat investory, ale musím uznat, že je to obtížné. Také jsme na to vyčlenili mm, speciální pracovníky, kteří mají na starost tyto věci. Nyní, co se co se týče uh, uchování nebo těch standardů. Velice dobře jste řekl, že bychom to neměli přehánět s těmi různými drobnými změnami, e, protože nechceme, aby ty standardy byly jakýmsi pohyblivým terčem a neustále se měnily. Hm, ten komentář, e, s tím komentářem souhlasím. Na druhé straně vidíme, že někteří zase říkají, no ale my Eh, vy, vy, vy nedostatečně rychle reagujete na to, co my potřebujeme. Už jste to měli udělat včera. Takže když se podíváme na některé věci, tak eh, vidíme, že některé věci by se mohly změnit a přitom by eh, nestály nějaké velké stroje nebo náklady. Potom ta Transition Resource Group, to je něco poměrně nového. Já vím, že ten název je takový poměrně komplikovaný. Je to taková jakási školicí skupina, která má, eh, zlepš, která má pomáhat ostatním, aby zaváděli tento nový standard. Už to vlastně v minulosti jsme něco podobného měli a ten panel byl velice užitečný byly tam regulační orgány, kteří předložili otázky a většinou 90% eh, těch otázek bylo možné zodpovědět, zodpovědět okamžitě, takže to všechno napomohlo rychlému provádění. Mm, další, teď, jsme, teď právě říkáme, že ta nová Transition Resource Group bude pro zavádění toho nového eh, standardu v oblasti pojištění to už bude obtížné, protože všechny pojišťovny budou muset vlastně zlep, změnit ty účetní standardy, bude to velká změna a doufáme, že tato Transition Resource Group jim také bude moci um, v tom um, pomoci. Nyní Noven Honsen. Děkuji. Já také rovněž vítám zde oba dva, pana Hoger, Worstera i pana Prádu. Jsem velice ráda, že jste mezi námi. Celá řada dotazů již padla, takže já se zeptám možná na něco podrobnějšího, pokud mi dovolíte. Týkají, týkají se ESMY. Za prvé, eh, ESMA zveřejňuje určité eh, zatajované informace a má se to týkat eh, dobrého uplatňování IFRSS. Je to vlastně 14 rozhodnutí, které byly učiněny v březnu, od eh, března 2014 do června 2016. A ESMA vlastně chce těmito výňatky informovat účastníky trhu, jaké účetnictví, jaké účetní postupy mohou být považovány za to, že jsou v souladu s IFRS a jaké nikoli. Takže mě zajímá, eh, zda jste s nimi v tom ve spojení a zda opravdu si myslíte, eh, nebo zda souhlasíte s tím, že mm, je to dobrý způsob, jak podpořit eh, mm, provádění těch standardů. Také jste hovořili o elektronických finančních údajích. Teď jsme svědky toho, že ve snaze snížit náklady i administrativní zátěž tak jsou, samozřejmě všichni chceme, aby ty, eh, ta finanční údaje byly strojově čitelné. ESMA teď říká, že ta taxonomie by se měla používat k tomu, aby ty finanční informace mohly být eh, používány pro strukturální eh, vypracovávání různých těch zpráv. Já si myslím, že ten návrh je dobrý, takže se chci zeptat, kde v tom procesu se nalézáme. A zda i ostatní, mm, jak je to ve světě, zda také ostatní části světa pracují na tom, aby ty údaje byly strojově čitelné. Přesně říkali celkově, že je asi 145 různých těch účetních jaksi jurisdikcí na světě. Janí, co dobře nechat? Uh, questions about, uh, I was not aware of this initiative of... Nevě, nebyl jsem se věnov během této iniciativy ESMI, kde se jedná o využívání důvěrných údajů, které byly anonymizovány. Jde tedy o výtahy z implementačních rozhodnutí. Dokážu si představit, že to je užitečná věc, neboť celá spolupráce mezi členy ESMI a je třeba si uvědomit, že implementace je národních kompetencí, takže spolupráce by mohla být vhodná, protože bychom pak měli k dispozici záznamy z posledních let. A za posledních pět let byla odvedena vynikající práce a prosazování se takto mnohem zjednodušilo. Takže já si myslím, že pokud by to bylo učiněno, je to užitečné, ale jsou zde celé jasné právní omezení, která se týkají e, utajování informací. Takže já si to ověřím. Já mám pocit, že se toho neúčastníme, ale nejsem si jistý. My většinou spíš spíše píšeme pravidla a na prosazování se tolik neúčastníme. To je pak úkol někoho jiného. Ale pokud je možné takto si předávat osvědčené metody, no tak by to pravděpodobně bylo možné i v tomto případě běžně máme úzkou spolupráci s regulačními úřady na celém světě, kteří nám poskytují informace, které se týkají prosazování, což nám ukazuje, jaké slabiny v standardech mohou být, které my pak se snažíme řešit. Takže jsem si jistý, že jistě budeme spolu v kontaktu. Pane předsedo, já bych do, doplnil jednu věc. Máme memorandum o, o porozumění s ESMou a Ejoskem. I oni mají, EJOSKO má právo výměn informací, pokud se jedná o implementaci IFRS. A pokud eh, nám to umožní využívat informace přímo z praxe, z místa, za pomoci regulačních orgánů, tak to jistě zlepší naše chápání implementování pravidel. Proto tuto spolupráci máme a musím říci, že funguje velice dobře. Eh, ještě odpověď na tu otázku, která se týká digitálních informací. Ty jsou velice důležité informace. Eh, promiňte, investoři používají více než 70 svých eh, informací, finančních informací za pomoci digitálních médií. To už jsou skutečně vhodné nástroje. Existují také aplikace pro elektronickou výměnu informací a v našich finančních prohlášeních musíme být jasnější, aby bylo možné je lépe digitálně zpracovávat. Na trhu eh, je k dispozici také různý software, tak, aby bylo možné i ne, využívat i ne numerické informace a dodatečná vysvětlení. V této oblasti dochází k rychlému vývoji, takže ho musíme sledovat. A zbytek světa, ano, zbytek světa to je něco, co musíme rovněž velmi dvě sledovat. Děláme to v rámci naší rady pro monitorování, neboť mám dojem, že regulační svět, tedy regulační orgány, tak trochu pokulhávají za událostmi, ke kterým dochází. Hovořili jsme o tom i z SC. Mají na tom velký zájem. Děkuji. Pan Petr Mas, pan Demasi. Děkuji. Blahopřeji vám k vašemu znovu zvolení, pane předsedo, které prodloužilo váš, váš mandát. A nyní otázka panu Michelovi Pradovi. Hovořili jste o transparentnosti. A já bych tady vám rád přečetl krátkou pasáž ze zprávy Stolian, kterou já jsem podpořil. Tam se říká, že IFRS je i nadále závislé na dobrovolných příspěvcích, zejména se soukromo sektoru a tak to může dojít ke střetu zájmu, například nadace IFRS. Eh, proto vás vyzývá, nebylo by vhodné nalézt nějaký lepší zdroj financování, například také na základě příspěvků. My jsme v parlamentu, jsme toho za názoru, že nejde pouze o transparentnost, ale také o strukturu financování, financování vás proč tedy otevírám tuto diskusi. My tady tu diskusi vedeme, ale rád bych viděl, zde uh, vedete i uvnitř vaší instituce. A další otázka týká se to toho, o čem hovořila paní Beres. Jedná se o finanční výkaznictví a o daňové podvody. Vy jste řekl, že je důležité, aby se tím zabývala G20, nebo je to prioritně političní politické téma. S tímto s vámi souhlasím, ale vy jste odborníci, experti. A proto bychom mohli očekávat, že se aspoň nějaké vyjádříte k tomu, co se uvádí ve zprávě stoly a tam se říká, že Rada komise se vítají, vyzývají, aby co nejrychleji zjistili, zda účetní standardy napomáhají vyhýbání se vyněvé povinnosti a daňovým podvodům. Já si myslím, že bylo velice důležité v tomto světlu se na standardy podívat. A pak je možné přijmout odpovědající politické rozhodnutí. Jak to hodnotíte vy? Poslední zpráva ve zprávě z toho Jan se vyzývá komise, aby zajistila to, že IFRS zohlední ve svých omezení v ustanoveních investiční strategii Unie a omezí volatilitu. A nyní docházím k závěru. Máte pocit, že ta práce už byla učiněna nebo je ještě před vámi? Jak na to pohlížíte vy? Děkuji. Já se budu přednostně jmenovat té otázce, která se týkala financí. Zde musím uznat, že systém ještě není uzavřen, ještě není zcela stanoven. Vyvíjí se během času a také se zlepšuje časem. To si myslím bylo jasně ukázáno. Systém je jasnější nyní a my závisíme na třech zdrojích financí. Dvě třetiny našich finančních prostředků pochází z veřejných příspěvků na národní či regionální úrovni. A tyto příspěvky se stanovují na základě HDP. Takto se to vyvinulo v posledních letech a dnes již to v podstatě nikdo nespochybňuje. Je možné, že v některých zemích máme jisté potíže dosáhnout našeho cíle, ale zde platí zásada a většina zemí, které dovolili IFRS, většina těchto zemí nyní pomocí těchto kritérií, také pomocí kritérií VSP přispívá k tomuto financování. Dále máme příspěvek z velkých sí, od velkých sítí a také naše vlastní zdroje, neboť zveřejňujeme celou řadu dokumentů, které spoplatňujeme a také nabízíme školící opatření. Takže skutečně máme své vlastní příjmy, vlastní zdroje. Tímto způsobem chceme také ještě zlepšit zdroj náš příjmů. Na jedné straně tady máme veřejný statek, který musí být bezplatný, ovšem na druhé straně je třeba, abychom měli jakýsi vlastní příspěvek, kdy pomocí eh, naší vlastní práce, pomocí našich produktivních aktivit vytváříme jakousi předanou hodnotu, kde si vyděláváme vlastně na nás sami pomocí příjmů, které vyplývají z práv duševního vlastnictví. Naše finanční situace se mnohem lepšila, je lepší než před pěti lety, když jsem začínala v úřadu. Tehdy jsme neměli vůbec žádné rezervy. Dnes jistou rezervu už mám, není příliš veliká, ale pro náš typ organizace, pro velikost naší eh, organizace je relativně rozumná. Ano, musíme mm, tuto oblast stabilizovat, takže na mnoha místech bojujeme za to, abychom zlepšili financování naší organizace. Děkuji a nyní k, podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Situace je taková. Eh, v různých systémech, v různých zemích se využívají různé standardy pro různé daňové účely. I když tyto země stanovily IFC, RS mají své vlastní systémy pro výpočet daní, které jsou velice detailní a tady již začínají problémy. Podávání zpráv podle jednotlivých zemí by vedlo k takové hloubce detailů, že by nakonec to vůbec nebylo vhodné pro to, co my potřebujeme. Já neříkám, že by to nebylo důležité, ale chápu ten veřejný cíl, ta, chápu ten veřejný cíl, který tam chcete, kterého chcete dosáhnout ale i zde se jedná o téma veřejné politiky a ne o téma stanovování standardů. Naším účelem a úkolem není, abychom vytvářeli základ pro daňový systém. Jak jsem ji řekl ve svém prvním příspěvku, kdybychom na sebe vzali takovýto úkol, tak šance, že ty standardy, které vytváříme, budou na světě uplatňovány, by v podstatě byly na nule. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo, děkuji vám také za to. Eh, děkuji také našemu hostovi, že zde pravidelně k nám přichází a diskutuje s námi. A také protože Evropská unie financuje velkou část vašeho rozpočtu, i proto si myslím, že je velmi důležité, abyste měli dobrou komunikaci s naším výborem, proto vám děkuji za veškerá vysvětlení o zprávě. Rád bych položil pět konkrétních otázek, abych si upřesnil jisté věci. Eh, co se týče zprávy, eh, složení JASB. Tady parlament požadoval, aby ministerstva finanční malé střední podniky byly zastoupeny a také organizace na ochranu spotřebitele, že musí být zastoupeny dostatečně. Ve svém reakci píšete pouze to, že pět členů mají určité zázemí v public policy standard setting. Já se konkrétně právě, jak to vypadá s těmi třemi skupinami, které požadoval parlament a jak hodláte tu věc rozvinout. Doplňující otázka. Ve svých pravidlech, ve vašich pravidlech stojí, že kde my já IFRS e, musí být obsažena ženami minimálně z 30%, což je již samo o sobě nízká knota, kterou jste ovšem nenaplnili, proto se ptá, máte nějaký plán, jak to změnit, abyste naplnili aspoň tuto nízkou kvotu v dohledné době. Třetí otázka, ta se týká e, Rady pro monitorování. E, tady nechápu, má to mít aktivní roli, jak chtěla komisa, anebo budete pouze dohlížet na ty tou činností, to by mě zajímalo. A tím se dostáváme ke dvěma obsahovým otázkám. Pokud se jedná o celé společnosti a veškeré ty problémy, které s nimi máme, tak s ohledem na finanční krizi 2008, 2007, 2008, dosud jsme chápali vaše argumentaci tak, že přepracovaný standard IFRS 10 tento problém řeší. Ovšem ve vaší zprávě nyní zjišťujeme, že tam že tomu tak není, že jste situaci nevyřešili. Takže jak to mám chápat, nebo jak se dospěli k této nové interpretaci? Poslední bod, ochrana klimatu. Parlament požadoval, aby hodnocení klimatických rizik bylo dáno na pořad jednání a z vaší reakce tady chápeme, že jste na to poskytli pouze určité skromné prostředky. Eh, kde by se nějakým způsobem výkaznictví mělo objevit eh, ten, tato tematika, tedy dopadu na klima. Takže nám to připadá příliš málo, příliš slabé. Hodláte v této věci zajít dále, nějakým způsobem to zlepšit? Děkuji. Maybe if I can start. Možná, no, kdybych mohl začít eh, poslední otázkou týkající se rizik spojený s klimatickými změnami. No, samozřejmě nemáme expertizy, abychom na to psali standardy, ale ve svém úvodním slově jsem říkal, že uznáváme, že tady je rostoucí potřeba pro integrované účetnictví a podávání zpráv, včetně situace s klimatickými změnami. Je tam možná nějaká role, kterou bychom mohli hrát, abychom usnadnili tento úkol, aby mohly společnosti podávat zprávu a skládat účty z věcí, které se netýkají přímo naší nejrůznější organizace, ale které by mohly být zohledněny potom investory nebo někým jiným, kdo by se o to zajímal. Takže nepříjem, nepřímo jsme ochotni tam něco dělat. E, ty standardy jako takové tady je třeba také popracovat. Například standard assets. Tells companies to... Společnosti e, je potřebují a pravděpodobně se na to ještě podíváme blíže v budoucnosti. Co se týče složení eh, IRSB, my nejsme reprezentativní organizací. My potřebujeme nezávislou správní radu, ale mohu vám říci, že vždycky máme regulátory ve správní radě a moje bývalá funkce, než jsem se stal předsedou správní rady, je zde, eh, tak jsem eh, byl předsedou pro ochranu investic, ochranu lidí, malých investic, lidí, eh, kteří prostě své malé úspory dávali do investic. Ta, skutečně to je věc, kterou jsem převzal ze své minulé profese. My velice dbáme na to, abychom zastupovali veřejný zájem těchto malých středatelů když investují své peníze a já se domnívám, že pět nebo šest eh, našich členů správní rady v současné době rovněž pochází z takových veřejných funkcí. Máme 30% žen, to je lepší než před několika lety. Já s vámi souhlasím v tom, že to není dost. Místo předsedkyní je nyní dáma. Máme tři eh, ženy jako členy eh, správní rady. A za pět let pravděpodobně to bude půl na půl. A možná, že potom to bude... A mezi mými zaměstnanci převažují zase ženy. Otázka, která se týkala IFRS 10, to jsem nepochopil. Vy jste hovořil o IFRS 10? My jsme to pochopili tak, že v minulých letech jste říkali, že nové standardy IFRS 10 budou řešením pro problémů eh, s účelovými společnostmi. No, nevím, jestli se mi podaří vám odpovědět o něco později, nejsem schopen na to odpovědět teď, ano? Děkuji mnohokrát. Nevidím žádnou jinou žádost o slovo. Přece jenom pervánč Bereš, rychle prosím. No, já jsem chtěla znovu položit moji otázku. To se nečetlo clearingu, ale leasingu. No, řekla clearing. Ano, co se týče reporting pay, eh, eh, country, eh, promiňte, country by country reporting, ale já si myslím, že to moc nerozumím. Vy říkáte, že to je politické rozhodnutí, ale Michel Prada to řekl. Vždyť vy, jsme, vy jste financováni z velké části veřejnými penězi a pohnout naším požadavkem po transparentnosti od země k zemi, na to budeme potřebovat účetnictví, které bude etablované od země k zemi. Eh, když prostě tady budete konzolidovat takovou měrou, že nebudeme vůbec v tom vědět, kdo dostává největší profit, kdo z toho má z čeho největší zisk, eh, jak eh, je hodnocen takový a takový produkt, no tak my nebudeme vůbec možnost tady nějakým způsobem zasahovat. Je tady potřeba transparentnosti týkající se aktivit členských států pěkně země podle země. Stejně tak jako mezinárodní společenství se na vás obrací na takovou autoritu. Možná, že účetní eh, Big Big do vás to, o to žádat nebudou, ale já si myslím, že je to ve veřejném zájmu, to je něco, co tady prostě chybí a myslím si, že tahle diskuze týkající se zejména eh, eh, eh, reformy IFRS 8 je důležitá. Já bych tedy tady ráda měla vyjasnění k této otázce. Obávám se, že se budu stále opakovat, když eh, se pokusím zase na vaši otázku odpovědět. Já mám dobré důvody pro to, abych Já chápu, že vy chcete, abychom se ubírali tím směrem, ale vím, že mnoho veřejných orgánů si nepřeje, abychom se ubírali tím směrem. A i ve finančním společenství, ve, ve společenství ve světě účetnictví toto přání neexistuje. Prostě dělit účetnictví na základě země od zemi to by eh, bylo nesmírně objemné účetnictví potom a skutečně by to ničemu nepomohlo podle našeho posuzování agendy. Leasing? No, to je v rukou Evropské unie? Pardon. Bohužel neslyšíme paní poslankyni. Jaká byla vaše otázka? Jak jaký je obecný účel vašeho návrhu a co tím sledujete. Ano, to je jedna z našich největších inovací v účetnictví, aby aby liability, které nejsou hned rozpoznatelné, byly identifikovatelné, jasně viditelné na výsledovce a to by mohlo pomoci vyústit eh, k lepšímu rozhodování. Eh, myslím si, že to bude veliké zlepšení. Děkuji mnohokrát, to byla velmi plodná výměna názorů a jistě se k řadě záležitostí ještě vrátíme, budeme na nich dále pracovat, stejně tak jako to téma země od země. Děkuji vám mnohokrát za vaši spolupráci a těším se na to, že se s vámi znovu zde setkáme. Uzavírám tuto část jednání. Děkuji vám mnohokrát. So we can move to... Ano, takže se můžeme dostat k dalšímu bodu. Bod 15. Přeskum aktů přenesené pravomoci. A také přeskum prováděcích opatření. Dnes se zaměříme na nedávno schválenou směrnici o distribuci pojištění směrnice o distribuce pojištění nebo směrnice IDD. Je zde celá řada prováděcích opatření, které jsou s touto směrnicí spojeny. Takže já zde vítám paní Natalie Berže, která zastupuje komisi, a také paní Katia Bird, která je z, z odboru pro spotřebitelské organizace v EIOPA a jsou zde i se svými týmy, nebo se svými spolupracovníky. Pak se je tady, také samozřejmě zpravodaj. Hmm, takže zaprvé chci říci, že vlastně toto je už naše 26. jednání, které přeskoumává akty přenesené pravomoci a prováděcí opatření. Myslím si, že to je velice důležitá a významná inovace práce Evropského parlamentu, protože tento přeskum je důležitou součástí legislativní činnosti orgánů Evropské unie. Myslím si, že navyšujeme tu kontrolní funkci Evropského parlamentu, která je důležitá k tomu, aby zde byla kvalitní prováděcí opatření. A jak už jsem říkal, dnes se zaměříme na směrnici o distribuci pojištění. V únoru 2016 získala EIOPA mandát k tomu, aby se zamyslela na možným obsahem delegovaného aktu, aktu přenesené pravomoci. A po konzultační fázi EIOPA zveřejnila návrh, který má být eh, vlastně schválen příští týden do 1. února, což byla lhůta stanovená komisí. Tento akt přenesené pravomoci se týká pro, eh, pohledu, dohledu nad produkty a zprávou konfliktu zájmů, pobídek a také posuzování vhodnosti a přiměřenosti a také i eh, tedy informačního dokumentu o pojistném produktu. EIOPA také měla i připravit standardizovaný eh, text informačního dokumentu o pojistném produktu, do 23. února 2017 a navíc ještě také byla zahájena konzultace EOPOU s zúčastněnými stranami na téma toho, zda některé pojišťovnické produkty mají být považovány za takzvaně složité nebo nikoli. Máme se také briefingovou informaci, kterou jste obdrželi ještě před začátkem dnešní schůze a budeme postupovat následovně. Takže nejprve Katia Wirtz, pak Natalie Perše, každá bude mít pět minut k dispozici a pak budou mít slovo členové našeho výboru. Takže nejprve Natalie, ne, nejprve paní Katia Wirtz. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, já bych chtěla poděkovat členům výboru EKON za příležitost informovat vás o těch opatřeních, eh, která se týkají opatřeních úrovně 2 ke směrnici o distribuci pojištění. Spadá to tedy do přenesen, do aktu přenesené pravomoci a technických informací, které se také týkají dokumentu IPED, do informačního dokumentu o pojistném produktu. V, na, v centru našeho zájmu je ochrana spotřebitele. Takže ty návrhy ehm, by měly přispívat k snahám zlepšit ochranu spotřebitelů na jednotném trhu v Evropské unii. Také bych chtěla zdůraznit, že všechny naše eh, Návrhy musí být nejprve schváleny radou EOPy 30. ledna, takže samozřejmě to, co dnes budu říkat, to ještě musí být schváleno naší radou. Jsme, ehm, víme o tom, že zúčastněné strany eh, měly obavy ohledně potenciálního časového plánu, ale my si myslíme, že splníme jak eh, tu eh, jak tu, nebo jak, jak tu lhutu komise, která byla 1. února 2017, abychom připravili technické poradenství a i tu lhutu 23. února, která má být eh, pro ten návrh ITS. Za druhé bych také chtěla že, říci, že jsme zde měli velice velké veřejné konzultace, také mm, písemné veřejné konzultace, technické také internetový přeskum, eh, pardon, průzkum, ehm, veřejné slyšení. Co se týče ITS, tak jsme také eh, to přeskoumávali se spotřebiteli a všechny naše návrhy podléhají podrobnému posouzení dopadu. No a teď tedy už eh, přímo k meritu věci. Já se nejprve soustředím na <clears throat> ty, to technické poradenství, které se týká delegovaného aktu. Takže co se týče konfliktu zájmů a povídek, EOPA se domnívá, že je naprosto zásadní, abyste byla jasná pravidla, která se týkají identifikace a řízení konfliktu zájmu, aby bylo zajištěno, že um, ta distribuce pojištění je v zájmu, v nejlepším zájmu spotřebitelů. Také bych chtěla zdůraznit, že EOPA má nestraný pohled na uh, podnikatelské modely distribucí pojištění. Takže není to tak, že bychom uh, dávali přednost jednomu modelu nad druhým, tedy respektive abychom uh, nějak porovnávali ten poplatkový systém a ten uh, systém provizí. Někteří Eh, také vyjádřili obavy, že EIOPA chtěla vlastně jak se zadními vrátky zakázat eh, možnost výplat nebo získávání různých pobídek. Ale já mohu kategoricky říci, že tak to není, že to není naším záměrem. Naopak my jsme eh, my chceme, aby tam nebyl odkaz na právní domněnku, že Eh, pokud jsou tam pobídky, takže vzniká konflikt zájmu. Takže na, naopak teď je tam příkladný systém situací, kde, jsou typicky, kde typicky dochází ke konfliktu zájmu. Dále, co se týče pobídek, tak eh, plně eh, oceňujeme standard negativního dopadu, který existuje ve směrnici IDD. Také s tím komise, eh, také máme seznam kritérií pro posuzování, zda ty pobídky zvyšují riziko eh, negativního dopadu. Eh, takže cílem toho seznamu je, aby firmy věděly, jak, jaké tam jsou tedy pravděpodobnosti toho, že ten zákazník může být poškozen, pokud tam budou určité pobídky. Uh, Víme, že zde tedy musí být zaprvé celková analýza, která bude brát v úvahu všechny relevantní faktory, které mohou buď zvýšit nebo snížit to riziko negativního dopadu a také um, chceme zaručit eh, řádná opatření, která budou snižovat riziko toho negativního dopadu. Co se týče dohledu nad produktem a zprávou, považujeme za zásadní, aby byl v, brán v úvahu zájem spotřebitelů a to během celého životního cyklu produktu. EOPA zároveň také oceňuje význam proporcionality, vzhledem k tomu, že zde máme širokou paletu um, produktů, pojištění a také distributorů. Například hovořím o tom, že je důležité, um, že je důležitý rizikový profil, složitost e, produktu a také povaha produktu. Uh, Navíc jsme také navýšili eh, Prahy proto, kdy je zprostředkovatel pojištění už považován za eh, výrobce toho produktu a také jsme eh, vysvětlili, jak je to s povinností identifikovat negativní cílový trh <clears throat> Co se týče udržitelnosti eh, a přijatelnosti a také výkaznictví pro spotřebitelů, tak jsme také zlepšili nebo upravili naše návrhy, které se týkaly pravidelných sdělení pro spotřebitele, která se týkají udržitelnosti. Pak tam máme také takzvaně nesložité nebo nekomplexní produkty, a pak také jsme ještě zvýrazně eh, zlepšili seznam kritérií, která, eh, jsou, která ví lépe, také odrážejí specificity toho pojišťovnictví a musí to být ještě také sladěno s MIFID 2. Co se týče návrhu ITS ohledně IPIT, tak chceme, aby spotřebitelé díky němu měli lepší volbu a mohli učinit informovaná rozhodnutí. Chtěli bychom, aby dokument EPID byl ještě více při, uživatelsky přívětivý a hm, chceme tedy, aby se také eh, uspůsobil stále více digitálnímu světu. Hm. Co se týče eh, délky toho dokumentu, tak chtěli bychom, aby to byly maximálně dvě strany A4, ale mohly by to být i tři strany, pokud eh, ten ehm, výrobce Eh, prokáže, že je to důležité. A také chceme, aby všechny důležité informace pro spotřebitele byly začleněné v jednom dokumentu. Domníváme se, že jsme si vyslechli všechny obavy, Eh, ze strany zúčastněných stran během konzultací a také jsme se eh, opravdu snažili ze všech sil všechny tyto obavy rozptýlit a reagovat na ně. Zároveň chceme usilovat o co nejvyšší úroveň spod ochrany spotřebitele na základě zkušeností z toho národního dohledu a e, domníváme se tedy, že technické poradenství a návrh ITS představuje dobrý základ pro budoucí legislativu v přeneseném pravomoci. Děkuji a nyní paní Natalí Veržie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste také přizvali komisi do to, tento slot. Jedná se o velice důležitou legislativu o směrnici o distribuci pojištění. Já bych nejprve chtěla poděkovat Ejopě, za vynikající práci, kterou odvedli v tom, kdy, jak se připravují na toto technické poradenství a také jim děkuji za vynikající spolupráci. Pokud mi dovolíte, tak bych nejprve chtěla nastínit všeobecný kontext, který e, popisuje provádění směrnice o distribuci pojištění. Vím, že zúčastněné strany vyjádřily určité obavy, které se týkaly časových harmonogramů, o tom hovořila i Katia. E, já se domnívám, že jak komise, tak EIOPA se snažili ze všech sil zaručit to, že zúčastněné strany budou mít k dispozici dost času na to, aby se na všechno dokázali dobře připravit. Co se týče transpozice směrnice IDD, snažíme se být nápomocní členským státům v tom, abychom dosáhli do 23. února 2008 plného provedení. Také jsme třeba na, na podzim uspořádali různé semináře a další semináře také budou zorganizovány v březnu. Samozřejmě, že sekretariát Ekonu e, je srdečně zván na naše semináře. Abychom usnadnili provádění směrnice o distribuci pojištění, připravili jsme žádosti o technické poradenství co nejdříve. Samozřejmě vás také budeme informovat, eh, respektive jsme vás o tom informovali a eh, v loňském roce, eh, co, co nejdříve jsme to stihli, jsme všechno předali EIOPě a pak jsme také spolupracovali s EIOPou, aby EIOPA mohla vypracovat ty technické poradenství co nejdříve. Byly tam ty lhuty 1. února a 23. února. Po obdržení technické, mm, technických pokynů EOPy budeme eh, usilovat o dokončení našeho aktu přenesené pravomoci, abychom také mm, mohli provést tu svou pravomoc, kterou máme jako spoluzákonodátor. Takže mm, máme zde tedy čtyři oblasti. Dohled nad produkty a zpráva, konflikt zájmů, pobídky, posuzování vhodnosti a přiměřenosti. Dále komise také musí schválit ještě technické standardy, které se týkají formátu prezentace informačního dokumentu o pojistném produktu, které se týká produktů neživotního pojištění. Domníváme se, že tato prováděcí opatření jsou velice důležitým prvkem toho, aby směrnice o distribuci pojištění se úspěšně používala. Jsme si také plně vědomi skutečnosti, že je zapotřebí maximální transparentnost a také včasné informace pro zúčastněné strany, aby se zúčastněné strany mohly eh, připravit na provádění té směrnice dostatečně včas a aby potom tu směrnici dobře prováděli. Při výkonu naší eh, pravomoci vydávat akty přenesené pravomoci zaručíme, že jak ten akt, tak technické standardy budou maximálně přínosné pro všechny účastníky trhu i pro pověřené orgány, tím, že jim přinesou um, praktické pokyny a také, že zvýší právní jistotu. Samozřejmě, že chceme, aby spotřebitelé byli dostatečně vybaveni svými právy a také, aby jejich ochrana byla co nejvyšší. Takovým referenčním bodem pro nás bude to, že se budeme snažit zajistit, že přípravou delegovaného aktu se budeme držet velice pevně toho textu. To znamená, úroveň 1 a text směrnice o distribuci pojištění. A budeme také nadále na ten, budeme se velice držet těchto textů, abychom se vyvarovali toho, že by ten přeskum, že by ten akt v přenesené pravomoci se nějakým způsobem odchýlil od těch opatření vrstvy 1. Mm, těšíme se na to, až obdržíme ten text technického poradenství od EOPy. Jakmile ten text obdržíme, tak budeme jednat co nejrychleji, aby komise mohla schválit ten akt přenesené pravomoci bez nějakých prodlev. Samozřejmě budeme úzce spolupracovat s našimi kolegy z parlamentu, abychom usnadnili přeskum tohoto aktu přenesené pravomoci a abychom také účastníkům trhu dali co nejdříve jasné informace o tom, jaké budou ty nové pravidla, která mají zajistit maximální ochranu spotřebitelů. Děkuji. Momentálně hovoříme tedy o distribuci pojištění a já chci říci, že blahopřeji komisi co se týče uzavření dohody s USA o pojištění. Werner Lange, děkuji, pane předsedo. A navážu na tom, co řekla paní Birže na konci svého vystoupení. My jako poslanci jsme dlouho bojovali za tento kompromis. Dohodli jsme se s radou, nebylo to jednoduché. A očekávám také od EOP, až předloží návrh, že při veškeré práci, kterou jste dali do takovéto implementace, že se budou držet úrovně jedna. A to proto, že první návrhy, které toto kritérium, eh, toto kritérium nedodržely a já jsem v listopadu napsal li, v listopadu dopis předsedovi IOPy a on mi odpověděl 15. prosince a ta odpověď je, musím říct si, nezávazná a sice dává zapravdu parlamentu, ale ty výčitky, které jsme předložili, v, některé, v některých bodech to tam nebylo dořešeno, nebo co říkají, že to není pravda. Já to tady budu jmenovat pět bodů. Za prvé, podněty. Je třeba zajistit, aby zprostředkovatelé pojištění mohli pracovat na základě provize. To byla součást toho kompromisu, neboť v různých členských státech máme také různou tematiku a proto level 1 um, úroveň 1 v sobě nemá zákaz provizí. Provize jsou formálně povoleny, pokud nemají negativní dopad na zákazníka. A jinak je tady obce, obce provizí, ale ta platí pro členské státy, ty si to tedy mohou rozhodnout, jak chtějí. To, co nyní udělá IOPA pomocí svého takzvaného černého seznamu, toho negativního seznamu, to neodpovídá ale těm kritériím. A já říkám, pokud tedy není pozitivní seznam, tak by měla IOPA předložit kritéria a ne nějaké vylučující důvody. Je třeba, aby tedy podle návrhu formulovali kritéria. Pak bychom mohli souhlasit, ano. Druhá věc, střety zájmů, ano. I zde byl učiněn opětovně pokus MIFID 2 s LDD směšovat. My jsme to výslovně a schválně oddělili. A srovnání s MIFID 2 to jasně ukazuje, neboť MIFID 2 tam e, máme podněty z vnitřních systémů o odměňování, jakožto pod možné střety zájmu, ale v IDD tato pasáž byla vědomně vy, vynechána a my jsme to takto dojednali. Já tedy prosím k EIOPu a tím také komisi, aby dodržovali level 1. A dále Požadavky na řídící výbor v EIOPě tady nepřímo se zavádí negativní cílový trh. Znamená to tedy, že pojištění nemohou být prodávána zákazníkům mimo toho stanového cílového trhu, což je opět v rozporu s ustanoveními level 1. Poslední věc. EOPA jasně neodděluje mezi těmi, kteří koncipují pojištění a těmi, kteří ho pouze prodávají. A tím existuje nebezpečí, že zprostředkovatelé pojištění, eh, že se jim dostane stejného zacházení jako těm, kteří pojištění koncipují. A zde jsem dospěl ke svému poslednímu bodu. Pokud to tedy nebudete, pokud to nezavedete tak, jak je to předepsáno v level 1, tak já zde v parlamentu prostě nevidím většinu pro to, abychom odmávli ten akt přenesené pravomoci. My jsme již takto postupovali minulý týden, černý seznam daňových rájů a pokud komise naše požadavky nedodrží, tak k tomu přistoupíme opět. Tedy ještě jednou chci, aby komise a EOPA dodrželi ULV 1, úroveň 1, abychom pak tady nemuseli v létě 2017, až dostaneme ten akt, tu, až, aby nám to tady nebylo předloženo v létě s tou možností, že to budeme proskoumávat během letní přestávky. V takovém případě to odešleme zpět i hned, odmítneme. Takže dvě prosby. Prosím, dodržujte level 1, to je na EOPu a dále na komisi. Prosím, zajistěte to, aby padla měl, měl dost času na to ten delegovaný akt probrat. A dále chci, aby komise, a doslechli jsem se, že ta ochotná je, ale tedy nejenom komise, požaduje, aby nejenom komise, ale i IOPA dodržovala level 1. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát pane zpravodaji, který byl dostatečně jasný, domnívám se. A ukazuje se, že parlament je ochoten odmítnout akt přenesené pravomoci, pakliže ho nepovažuje za um, slučitelný s našimi požadavky. Za EKR nevidím stínového zpravodaje. Vy zastupujete paní Tylerovou, Pervanš Bereš, prosím. No, je, je suis madame Catherine Steyler. Dě, děkuji, ano, paní Catherine Steyler. Katrin Steyler by rozhodně velmi podpořila našeho zpravodaje. Pro mě Eh, po, po, pro nejméně ze třech důvodů ten první. Pokud eh, ta praktik, pokud jsme to tedy začali v tomto mandátu, tu praxi s aktiv přenesené pravomoci, kde máme tedy tu nutnost, abychom to schvalovali. A já chci říci, že, že Evropský parlament tedy monitoruje eh, delegované akci a je, tedy díváme se na to, co bylo definováno na úrovni 1. Paní Stajde říká, že je důležité, aby tady byl korektnost mezi směrnicí a delegovaný akty. Zejména pokud se eh, tady jedná o rozšířené pole působnosti, které dala komise EOPě. E. Eh, ona má určité pochyby, co se týče kapacity těch eh, subjektů, zejména s ohledem na to dodržet veškeré delegované akty a přizpůsobit se jim. Dále je tady určité znepokojení, co se týče konkurence mezi různými aktéry. Takže jak tedy bude vypadat ta rovnoha mezi efektivností a ochranou spotřebitele, jak budou vypadat ty podniky pro distribuci těch různých pojišťovnických produktů. A nakonec eh, do představ, že Katrin Styler, stejně jako my všichni v tomto případě, je předmětem silného nátlaku hráčů z trhu, kteří se snaží eh, jak si snaží prostě ovlivňovat legislativu, my jim ovšem nesmíme podléhat. A proto je důležité, aby komise byla velice bdělá eh, a velmi bděle si hlídala veškeré ta témata, které my tady jsme nadnesli. To je, myslím, v kostce vše, co Catherine Steyler chtěla uvést. Děkuji nyní za AKR Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat také kolegyním z EOP a z komise, že přišli mezi nás. Já mám obavy, že ten časový plán, který EIOPA schválila, eh, bude dost těžký pro průmysl a že to bude trvat tak 12 až 18 měsíců, než to všechno bude zavrnout do praxe. A ten časový plán, který se teď navrhuje, je menší než půl roku, takže to nebude dost, tam nebude dost času, aby se ten systém vyzkoušel a aby zaručil, že spotřebitelé budou chráněni. Takže já se chci zeptat EOPy, máte pocit, že zde byl dostatečný dialog se všemi zúčastněnými stranami, zejména s těmi malými podniky, na které to dopadne do velké míry a které možná nedokážou reagovat tak rychle jako třeba velké podniky. Také nejsem spokojen s tím eh, testováním na spotřebitelích, které EIOPA provedla, myslím, že tam nevzali v úvahu dostatečně třeba to, jak to bude s tím eh, dokumentem IPID, jak to bude třeba u eh, více rizikových produktů nebo při prodeji přes internet. Protože je jasné, že ten dokument IPIT byl vlastně pro maloobchodní spotřebitele a že nebude vhodný pro různé jiné produkty protože často některé ty produkty eh, vyžadují větší individualizaci a jsou sebou vyšší rizika, takže mě zajímá váš názor. A nakonec ještě mám takovou obecnější otázku, pane předsedo, myslím si, že už se na to ptali i předřečníci. Je důležité, aby se EIOPA neodchylovala od textu úrovně 1 a aby nezacházela dále, než jak se dohodli spoluzákonodárci. V textu se hovoří o tom černém seznamu, Eh, o tom, že se tam má definovat, co je to konflikt zájmů, nebo o tom zakázaném, nebo o tom negativním cílovém trhu. A to všechno zachází nad text úrovně 1. Mě zajímá výs, výs, um, vysvětlení jak EIOPy, eh, tak i komise, proč se odvážili na území, na které jsme jim vlastně nedovolili vstoupit. Děkuji. Za Gue nikoho nevidím. Je zde někdo za zelené nebo za Alde? Pan Lamberts? Budete hovořit za pana Sven Gigolce? Tak prosím, máte slovo. Já jsem slíbil Svenovi, že po, po každé, každé jedenácté eh, zastoupení eh, kolegy bude platit ale dnes je to tedy ještě zadarmo a také se ohledně těch honorářů inspiruji od londýnských advokátů, ale neříkejte mu to, já mu to pak řeknu jako překvapení. Takže já teď přečtu eh, komentář kolegy. Implementační práce na směrnici IDD bude v době, kdy zatím ještě tento trh je pod svým potenciálem, Zejména drobní investoři jsou na jedné straně konfrontováni s eh, prostředím, kde je zde nízká návratnost, ale vysoké poplatky, takže jsou zatlačováni. Zatímco zprostředkovatele a správci aktiv eh, si vlastně pak eh, dosáhnou na ty peníze. Mohlo by to vést eh, k dalšímu chudnutí a ke zhoršení kvality života. Také se ukazuje, že efektivní regulace, která by posílila zájem spotřebitelů, je možná, že by měla také posilovat snižování poplatků a také by zde měla být větší nabídka investičních produktů soukromých eh, provozovatelů. Je zde důležité, aby zde bylo dobré provádění směrnice IDD, která musí vycházet z textu, na kterém se dohodl Evropský parlament, komise a rada, aby to tedy nakonec bylo kvalitním příspěvkem k eh, ochraně spotřebitelů. Musíme se vyhnout zbytečnému eh, zatížení všech eh, účastníků trhu také bude nesmírně důležité, aby všechny instituce a aktéři, kteří budou zapojeni v budoucím procesu, jako je EOP, Evropský parlament, Rada, členské státy, aby se nepřiklonili na stranu průmyslu nebo odvětví. Víme, že zde pojišťovnictví zde má velice silný hlas a IDD by mělo také dovolit spotřebitelům, aby ze svých investic měli větší zisk a mělo by to také dále posilovat volný trh. Vítáme také to, že eh, EIOPA chce mít eh, svůj princip, eh, ve kterém se říká, že pobídky mohou mít negativní um, vliv. Takže mělo by to vést k tomu, že se omezí um, Eh, aktivity těch eh, zprostředkovatelů, které jsou negativní vůči zájmům spotřebitelů. Chceme, aby IDD se stala také i uhelným kamenem dalšího, dalších nařízení, které mají chránit eh, spotřebitele a které mají také přinést rovné podmínky pro všechny tyto produkty na trhu. Děkuji a teď ještě postup ke HDI, spontánní řečníci. První se hlásí pan Alfred San. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Jde o to, jak tedy budou regulovat oblast pojišťovnictví zákonodárci. Potřebujeme harmonickou ochranu a vysokou ochranu spotřebitele pro celou Evropskou unii. Ale je třeba se podívat na náklady této regulace a nechceme vytvářet zbytečnou administrativu. A proto by bylo vhodné, abychom si to dobře zvážili, možná to neřešit prostřednictvím nařízení, ale spíše směrnicí. A jo, paní poskytla svou radu a na tomto základě předloží komise svá opatření. Proto poukazuji na skutečnost, že Evropské pojišťovnictví, celý sektor eh, v sobě nemá pouze velké a středně velké podniky, ale také menší podniky, někdy i mikropodniky, což platí například pro Maltu, ale určitě i další odlehlejší oblasti. Proto musí být pravidla přiměřená a musí v nich být jistá flexibilita právě pro ty, kteří je budou uplatňovat. Pro poskytovatele kteří eh, vytvářejí či poskytují, pro, i pro, pro ti, kteří tyto produkty vytváří, pro poskytovatele i pro zprostředkovatele. Důležitá je také přiměřitelnost v oblasti technických záležitostí, což znamená, že malé a mikropodniky, pokud jsou zprostředkovateli, měly by být možnost dodržet pravidla mám tedy na mysli mikroparametry. Je třeba zajistit, abychom na ně neuvalili zbytečnou administrativ, administrativní zátěž, což by vedlo k navýšení základů, aniž bychom dosáhli zlepšené úrovně ochrany pro spotřebitele, který by pouze za navýšené náklady zaplatil. Použív, poukazuji tedy, že se to netýká pouze mé země, tyto mikropodniky, ale že se to může dýchat i jiných zemí. Takže prosím, použijme zdravý lidský rozum a zohledněte i zájmy těch malých a nejmenších podniků v tomto sektoru. Děkuji. Děkuji. Předseda téměř nikdo další se o slovo nehlásí. Pan Děkuji, já nebudu hořet příliš dlouho. Chtěla jsem pouze říct si do záznamu, že podporuji zpravodaje i jeho komentáře, které teď učinil zdůraznil pět důležitých oblastí, oddělených oblastí, které podle jeho i mého názoru a podle názoru i mnohých členů tohoto výboru eh, jsou takové oblasti, které vlastně zacházejí dále, než eh, bylo v, tom úrovni, v té úrovni jedna. A to si myslím, že je velice závažná věc. A může se stát, že náš výbor nebude souhlasit s tímto aktem přenesené pravomoci, pokud se výrazně odchýlí od té úrovně 1. Je to důležitý eh, princip, který můžeme v této věci aplikovat, pokud tam od EOPy nepřijde dostatečná reakce. Já chápu, že EOPA i komise to mají v této věci těžké. Musí to být vyvážený přístup. Na jedné straně, jak říkal poslední řečník, existuje mnoho malých podniků, mikropodniků a také zprostředkovatelů kteří se pohybují v konkurenčním prostředí a na druhé straně jsou samozřejmě oprávněné obavy spotřebitelů, kteří chtějí absolutní ochranu. Takže musíme zaručit, že ta rovnováha bude nastavena správným způsobem, aby směrnice o distribuci pojištění byla vhodná pro všechny. Ještě mám pár komentářů. Myslím si, že je důležité, aby chom toto nepoužívali jako něco, co bude odrazovat od směrnice. Také musíme říci, že se musíme mnohem více zabývat eh, malými a středními podniky a zprostředkovateli, kteří zde v této oblasti pracují, aby oni byli schopni všechny ty uh, nové pokyny dodržovat. A pak ještě třetí věc, to už jsem říkal, ale ještě to uh, zopakuji. Um, nevím, zda pro EUPu je dobré, aby rozlišovala mezi těmi jednotlivými třídami produktů životní pojištění, neživotní pojištění. Já bych ještě nakonec chtěl říci trochu to, co říkal pan Fox. Jedná se opravdu o to načasování. Je tam šestměsíční, šestiměsíční období na to provádění. Já si nemyslím, že ten termín je realistický. Není to realistické ani pro odvětví a v podstatě ani ne pro spotřebitele a vlastně ani ne pro regulatory. Všichni to přece musí řádně jak si vyzkoušet, proskoušet a měli bychom se tedy ještě na tou to zamyslet, než mm, o tom ani bude přijato konečné rozhodnutí. Děkuji. Takže teď dáme slovo opět EIOPě a komise, kdo začne EIOPA. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím co nejlépe zareagovat na všechny otázky. Pokud jsem snad něco zapomněla, tak mi to prosím připomeňte. Takže bylo zde vzneseno mnoho eh, námitek, které se týkají souladu s úrovní 1. Například pan Langen hovořil o tom, že je tam ten eh, zákaz, eh, který se tam snažíme, ten zákaz těch pobídek, který jsme se tam snažíme, jak si zadními vrátky dostat, ale já jsem říkala, že, že tam není žádná, žádný zákaz toho, že dostanete nějakou platbu nebo pobytku. A ještě chci říct, že nechceme takový žádný zákaz tam do toho nějak natlačit. Hmm. A není to, není to ani v těch konzultačních dokumentech, ani v tom konečném doporučení. Cíl toho seznamu, který tam máme, respektive který máme v tom návrhu, je to, aby se trh dozvěděl o tom, že zájmy spotřebitelů jsou, jsou eh, ohroženy a že zájem spotřebitelů může být eh, eh, oslaben v některých případech těch placení těch pobídek. No a to vlastně se týká i toho, vy jste tomu říkali černý seznam. Myslím si, že několik poslanců použilo tento termín. My nepodporujeme návrh, že e, v konzultacích e, jsme navrhli nějaký černý seznam, nebo že takový černý seznam se snad má objevit v tom závěrečném technickém e, doporučení. Byli jsme požádáni, abychom uvedli určité příklady, kde může dojít vlastně k tomu zápornému, nega, k tomu zápornému dopadu. Nemusí tomu tak být vždy, ale tak možná tady se ukazuje, že ten negativní seznam není dobrý nápad. V tom revidovaném návrhu jsme přinesli takzvanou metodiku. Ta metodika má tři fáze. Prvé, je tam hlavní princip, kdy dochází k negativnímu dopadu. To znamená, kdy pobítky jsou považovány za něco, co škodí kvalitě nebo službě, um, kdy vlastně ta pobídka uh, potom není v zájmu toho klienta. To je ten hlavní princip. Pak je tam seznam kritérií, které říkají, kde je zvýšené riziko toho, že ten dopad bude negativní. A třetí část, třetí fáze, je to, že jsme připravil takový hodnotící rámec, kam dáváme všechny důležité faktory, které buď snižují nebo zvyšují riziko negativního dopadu. A navíc jsme ještě připravili speciální metodu, která má řídit a snižovat ten, nebo redukovat ten negativní dopad. Takže je to vlastně celý takový balíček různých opatření, která mají ošetřit rizika spojená s pobítkami. Chceme ta rizika řídit a chceme je snižovat. Co se týká vzájemných vztahů mezi konfliktem zájmů a pobídek, tak i zde jsme přijali celou řadu opatření. V zásadě jsme učinili toto. Máme seznam situací, je to tedy pouze příkladný seznam, kde konflikt zájmu mm, může nastat. A vyjasnili jsme vztahy mezi obecnými pravidly, která se týkají konfliktu zájmu a mezi speciálními požadavky, které se týkají pobídek. Podle našeho názoru mohou pobídky vést k tomu, že může dojít ke konfliktu zájmu, což zase může vést k negativnímu dopadu, pokud to nebude všechno dobře ošetřeno. Takže to není tak, že eh, konflikt zájmů považujeme za něco, co nelze, čemu se nelze vyhnout nebo co nelze napravit. Takže zde máme takový dvoustupňový přístup. Za prvé, požadavek je identifikovat pobítky a potom přijmout odpovídající postupy a režimy, abychom eh, se vyvarovali toho konfliktu zájmu. Musí tam být dostatečné postupy, které posoudí, v jakém případě mají pobídky negativní dopad. A organizace musí mít také opatření, která právě zabrání tomu, aby spotřebitelé byli nějakým způsobem poškozeni tím, že je tam nějaký systém pobídek. Pak je tam ještě téma dohledu a řádné zprávy. Myslím si, že zde jste hovořili o tom, zda je to všechno v souladu s úrovní 1. No ale musíme říci, musíme upozornit na to, co říká směrnice o distribuci pojištění. Tam se hovoří o tom, že komise může ještě dále specifikovat um, pravidla, která se týkají dohledu nad produkty. A úroveň 1 říká, že tam musí být dostatečná adekvátní opatření. Takže když toto všechno vezmeme v úvahu, tak podle našeho názoru návrh, který připravujeme, je naprosto v souladu s úrovní 1. Paní Steeler hovořila o těch malých hráčích, o těch drobných aktérech. Jsme si naprosto vědomi toho, že existuje obrovská, obrovské rozdíly v těch distribučních kanálech a to je také i ten důvod, proč tento speciální trh je dost specifický, jedinečný. Jedna ze záměrů IDD byla podle nás zaručení jednotných stejných podmínek pro všechny. To musíme mít stále na paměti. Nemůžeme zkrátka z toho nějakým způsobem úplně vyloučit ty malé hráče. A vzhledem k tomu, je zde pak samozřejmě princip proporčnosti, který respektujeme. Vychází to ze smlouvy a je to také součástí všech opatření, která činíme. Zazněl jste argument, že v těch veřejných konzultacích, že bychom měli být specifičnější a že některé produkty by měly být vyňaty. My to nepovažujeme za dobrou cestu vpřed. Pokud, pokud chcete rovné podmínky pro všechny, tak zde musí být stejná pravidla pro všechny. Nem, nemůže to být, samozřejmě, že to není tak, že úplně všechno se uplatňuje úplně stejně. Princip proporčnosti znamená, že berete v úvahu zvláštní okolnosti jednotlivých případů, a pak ta pravidla příslušným způsobem uplatníte. Takže my bereme v úvahu specifičnost malých aktérů a víme, že jsou velice důležití pro tento trh. Co se týče lhůt a časového plánu, hmm, ty lhuty vlastně nám dala text úrovně 1. Na začátek můžu říci, že chápu že ty lhuty jsou šibeniční. Ale to bude na komisi, aby se ještě nad tím zamyslela. A také i nad eh, vám, i to i na vás, jako na spoluzákonodárci. Ehm, jediné, co můžeme udělat my, je dodržovat ty lhuty, které jsou zatím stanoveny 1. února a 23. února. Ale můžeme souhlasit, že všechny ty další lhuty, které tam jsou, jsou opravdu dost napjaté. Teď se dostávám ke komentářům ohledně těch testů um, na spotřebitelích. A říkali jste, že ty, ten IPIT jsme dostatečně nes, nevyzkoušeli, že ty testy nebyly dostatečné. Já o tom nechci hovořit příliš podrobně, ale mohu říci, že ty testy byly velice zevrubné. Eh, Snažili jsme se pokrýt eh, všechny geografické části Evropské unie. To testování na spotřebitelích mělo několik fází, takže se opravdu domníváme, že jsme učinili dostatek práce Ehm, byly tam malé mm, země, velké země, velké do jurisdikce, malé jurisdikce, sever, jich, pět rozdílných formátů a ve druhém kole jsme se ještě soustředili na tři formáty, které vycházeli jsme přitom z toho prvního kola, takže opravdu jsme ehm, na tom pracovali hodně. Ehm, pokud ještě zapotřebí něco dalšího, já si myslím, že ten náš konečný Text je eh, pestrý, je barevný, má tam eh, informace a hm, je to tedy vzniklo to ve spolupráci s těmi spotřebiteli. Děkuji. Ještě poslední věc. Hm na koho se bude uplatňovat ten dokument IPIT. Ano, je pravda, že původně to měly být drobní spotřebitelé. Na to jsme se zaměřili. Pak se to má, zda se to má uplatňovat i u jiných, eh, u těch vysoce rizikových asi ne. Pokud je tam nějaký opravdu personalizovaný produkt, tak si myslím, že tam asi ten IPIT eh, nebude vhodný. Děkuji nyní Natalí Perža za komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za vaše laskavá slova, pane předsedo. Laskavá slova směřovaná vůči komisi, která se týkala dohody s USA. Naslouchala jsem velmi pečlivě to, co se zde dnes nadnesli poslanci a poslankyně. Ano, máme se dodržet mandátu, který nám udělili zákonodárci. To je naprosto bez pochyby. Level 2, tedy úroveň 2, se musí kompletně držet úrovni 1 a až budeme připravovat delegované akty, zajistíme, abychom se vždy pohybovali v rámci mandátu, který nám byl udělen. Jedno téma by mohlo být, nebo pravděpodobně ještě bude, předmětem dalších diskusí. To je téma přiměřenosti při uplatňování. My bychom si přáli, samozřejmě v rámci mandátu zůstat. Ovšem není to vždy jednoduché. Není vždy jednoduché předvídat, předpovídat, jaká technická pravidla budou zvolena pro uplatňování a implementaci zásady přiměřenosti. Ovšem, my se s tím velmi zabýváme a velmi pečlivě eh, se na to díváme při přípravě aktu tu v přenesené pravomoci. A nyní ještě k tématu časového harmonogramu pro implementaci ze strany zainteresovaných stran. Tady jsme vázáni rozhodnutím zákonodárce s ohledem na termín uplatnitelnosti směrnice. I hned jsme se obrátili na IOPu Eh, s žádostí o radu i hned poté, co se vstoupila v platnost. Ovšem EIOPA také potřebuje jistý čas, to je ten důvod, proč jsme EIOPě tento čas poskytli, tak aby mohla eh, svá doporučení uzavřít, což trvalo asi rok. A nyní je to na nás. Nyní se musíme pokusit pokročit co možná nejrychleji. A prosím také parlament, aby svou kontrolu prováděl, či provedl co možná nejefektivnější způsobem. Ještě pan Lange. Děkuji, děkuji za eh, vaše slova, ale v jeden bod, střed zájmu. Tady je předběžném návrhu, který má být přijímat v pondělí na straně 45, 2C, eh, vyplácení provizí vlastně za pojištění e, distribuci. Tím pádem by tady byly jakékoliv provize automaticky zařazeny do střetu zájmu. V úrovni 1 to ovšem nemáme a já prosím, aby EIOPA tento bod a ty další body, které jsme zde také kritizovali, změnila. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych poděkovala komisi Jopa, tak abych rád požádal komisi, aby nám předložila návrh před schválením a také bychom rádi měli setkání vyjednávacích týmů s vámi, samozřejmě před schválením toho dokumentu, abychom mohli pokračovat v naší diskusi abychom mohli zabránit eventuálním negativním dopadům a týkající se eventuálního zamítnutí, jak to v přenesené pravomoci. Děkuji mnohokrát. A nyní přistupujeme k dalšímu bodu. Budeme, ano, takže na minutu přerušíme.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 So, let's move to point 16. Přátelé, přecházíme k bodu 16 na našem bodu programu. EDIS, zvažování pozměňovacích návrhů. Jak víte, kde mám to číslo? Více než 700 pozměňovacích návrhů. A bylo to očekávatelné. Takže dnes mm, asi ne, že to prodiskutujeme, ale zahájíme diskusi o těchto pozměňovacích návrzích a já okamžitě dávám slovo naší paní zpravodajce Ester de Langen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům, tomu tvrdému jádru, eh, které se věnovalo Edis a děkuji, že jste eh, i v tuto pozdější hodinu dnešního jednání. A také děkuji za všech 701 eh, pozměňovacích návrhů, což mi samozřejmě velice zpříjemnilo mé vánoční prázdniny. Teď je dokonce snad 792 celkem těch návrhů, ale byly jste mnohé návrhy, které opravdu přináší zlepšení, takže bych velice ráda se eh, k těm klíčovým věcem teď vyjádřila. Takže za prvé, Nejprve tedy velikost toho fondu. Původně jsme chtěli, aby to bylo 0,8 na pokrytí na evropské a národní úrovni. Je, je tam několik pozměňovacích návrhů, které odráží tento návrh. Některé podporují návrh komise a pak jsou, jsou některé pozměňovací návrhy, které souhlasí s tímto návrhem, ale chtějí, aby, ta čísla byla jinak, aby to číslo bylo jinak rozdělené. Třeba 0,6 pro EU, nebo někteří zase říkají 0,6 pro národní úrovni. Pan Lamberts by chtěl, aby mezi EU a národní úrovní bylo také to rozdělení, ale chce, aby celkově to bylo 1% všech vkladů. Já si... <clears throat> Ano, on chce až na 1% a pak to rozdělit mezi evropskou a národní úroveň. Já si myslím, že v každém případě je dobré, že většina lidí se domnívá, že by tam mělo být určité rozdělení mezi tou evropskou a národní úrovní za prvé, aby byl ten EDIF eh, vlastně ochráněn, ale i aby to všechno mm, nakonec mohlo fungovat. Také tam ještě na národní úrovni mohou být využity i různá alternativní opatření. Na, nás, na posledním jednání s generálním ředitelstvím FISMA bych, eh, já bych jim chtěla poděkovat, že byli velice ochotní, by to bylo před Vánoci. A komise Hovořila tedy o nižších procentech, že tedy pro ty národní úrovni by to mělo být asi 0,1%, pokud si dobře vzpomínám. Takže to ještě budeme muset dořešit se stínovými zpravodaji. Vítám eh, to, že někteří podporovali, aby se ehm, aby byli vlastně pojištění DGS na, na místo bankám. Musí tam být také tam, také tam alternativa, kterou třeba eh, byla v 661, aby IBS se mohly eh, pojišťovat sami. Pak je tam ještě několik pozměňovacích návrhů, které to vlastně smíchávají. Pak tam jsou různé alternativní opatření. Vidím, že je tam eh, mnoho podpory pro ta opatření DGSD. Samozřejmě otázka je, kam by to mělo spadat. Já si myslím, že by to mělo být na národní úrovni, protože národní úroveň je k tomu eh, lépe erudovaná. Pak třeba pan Zimant předložil pozměňovací návrhy, kde říkal, že ta eh, možnost by měla být zvážena na všech národních úrovních, protože často je to nejúčinnější, nejefektivnější způsob. Co se týče kondicionality, tak víme opět, že zde budou různé názory. Někteří jsou na té mírné straně. Například se někdy hovoří o tom, že tam musí být úspěšné schválení toho listopadového balíčku. Některé, někteří zase k tomu přistupují přísně. Třeba Sylvie Goulart říkala, že tady dnes bohužel zde nemůže být a řekla nebo navrhla, aby tam bylo komplexní posouzení všech uvěrových institucí před první i před tou poslední fází. A někteří poslanci také navrhli, aby tam byl seznam podmínek ještě vůbec předtím, než ten EDIS bude nastartován, což je něco, co já sama bych nenavrhovala. Chápu sice jejich obavy, ale chtěla bych potrhnout, že za prvé, čím víc omezíme sdílení rizik, tak eh, tím potom se to odrazí i v eh, kondicionalitě. Je to důležité, pokud chceme, aby EDIS byl rychle nastartován. Pokud například bychom chtěli i do te, už do té první fáze zahrnout eh, nějaké testy tak eh, by tam musela být větší kondicionalita. Já zde nenavrhuji žádné konečné řešení, ale určitě o tom ještě musíme hovořit. Samozřejmě také chci jasně říci, že kondicionalita neznamená nějaká, že, to, že se tím nemyslí nějaká výmluva, proč nemít EDIS. Samozřejmě jsem otevřena diskusi o všech pozměňovacích návrzích, které kolegové předložili. Vím, že někteří kolegové, stejně vlastně jako komise, propojuje obezřetnostní přístup k státnímu dluhu. Pak pan Weizsäcker a pan Lamberts chtěli ještě také do toho zapojit další limity pro um, angažovanost. Pak třeba Danita Hübner také předkladala pozměňovací návrhy a pak je tam velice zajímavý návrh pana Fernandeze. Návrh 456, je to vlastně návrh, na kterém teď pracuje i komise. Říká, že vlastně by tam měla být určitý postupný přístup, vícevrstevný přístup. To si myslím, že je také konstruktivní námět. Co se týče rozsahu, tak tady ta situace se velice liší. <clears throat> Jsou zde Někteří říkají, jako třeba kreditní úvěrové unie by tam zcela neměly určitě být pokryty Edisem. Ostatní zase říkají, že by i na ně, že by se Edis měl vztahovat. Ostatní zase říkají, že pouze některé banky by tam měly být, ty GSIPS banky, ty globálně systémové důležité banky. Um, takže opravdu zde ještě to bude velká debata. Pak, co se týče těch tří fází, <clears throat> Mnoho kolegů říkalo, že tam musí být ekvivalence. Myslím, že ty pozměňovací návrhy, které byly v tom smyslu předloženy, jsou velice rozumné. Pak nebudu hovořit o těch ex post eh, příspěvcích. Možná tam ještě bude jedna věc, která zatím ještě mm, zůstává nedořešená. Myslím si, že bychom o tom ještě měli hovořit. Mm. Myslím si, že tam um, existuje Samozřejmě, že ty, to, pozit, to pojištění vkladu je velice důležité a musí, pokud dojde ke zlepšení těch pravidel o solventnosti, tak tam musí být také větší ty míry navratnosti. Já bych k tomu ještě řekla, že vlastně se musíme tedy zabývat i solventností. Ale mnohem důležitější a je něco, abychom šli krok po kroku. A to musím zdůraznit, pokud se chceme uh, soustředit na EDIS e a pokud chceme dosáhnout konečného cíle. A pak je zde můj návrh 89, který také hovoří o tom, že je možné navýšit financování v případě nějakých nouzových situací, pokud je tam dobré zajištění nebo dobrá záruka. Já opět vím, že to je věc, která je důležitá pro mnoho kolegů a také vím, že teď dávají pozor tomu, co říkám ale myslím si, že pokud tam bude mnoho podrobností, tak ta naše práce bude obtížnější zároveň, ale mm, musíme si být vědomi těchto věcí. Pane předsedo, nakonec bych ještě chtěla říci, že mm, řada kolegů zde sice není, ale také na tom odvedli mnoho práce. Pan Balc měl třeba vynikající návrh na příspěvky podle rizika byl to návrh 684, protože to je opravdu vysoce komplikovaná věc, nikdo k tomu neměl dost odvahy se do toho pustit a on k tomu podal návrh a myslím si, že to je dobré. Také pan Lones, eh, to byl návrh 120, hm, respektive on podal sám 120 pozměňovacích návrhů, což je snad rekord, ale jsou tam, eh, je tam tedy mnoho zajímavých, eh, užitečných návrhů. Týká se to také třeba různých alternativních finančních měření pro SRB. Já jsem také některé navrhla, ale kolega říkal, že, tam musí, že by tam měl být limit například 25%, takže to si myslím, že je také zajímavý návrh. Také mnohé díky Petru Simonovi za jeho konstruktivní přístup a také za některá elegantní řešení, kterými se snaží najít kompromis mezi názory několika politických frakcí a také děkuji i Filipu Lambercovi za několik vynikajících pozměňovacích návrhů a zejména Filipe, zejména ty návrhy, které si podal sám za sebe a víš dobře, o jakých hovořím. Ale chtěla bych říci, že mě také zaujal tvůj návrh, který se týká BRRD, který chce odstranit odstavec 32.4d, tak nevím, jestli nám chceš všem ještě více zkomplikovat život, ale je pravda, že tento pozměňovací návrh mě opravdu zaujal. Silvi také podala mnoho pozměňovacích návrhů a ještě také třeba hovoří o tom, že by tam měl být nějaký informační dokument, který má spotřebitelům vysvětlit, jaká mají práva a jak vlastně budou chráněni. Uh, to si myslím, že na tom se snad velice jednoduše shodneme se všemi stínovými zpravodaji, že to je dobrý nápad. Na závěr bych chtěla říci, eh, pane předsedo, dnes ráno jsme slyšeli, že malcké předsednictví bude pokračovat v těch technických pracech a další schůze je asi za měsíc, 28. února. Parlament už Eh, je jaksi napřed v této práci. A budeme mít další schůzku stínových zpravodajů, kde probereme další detaily. Určitě těch schůzek bude ještě více. Jak už jsem říkala, tak některé věci vyřešíme lehčej než ostatní. U některých to bude vyžadovat více času, ale pokud budou stínoví zpravodové souhlasit, tak si myslím, že by bylo dobré, aby všichni členové výboru EKON, kteří mají zájem o toto téma, eh, obdrželi informace, nebo abych, aby, aby vlastně všichni věděli, eh, jak jsme na tom, protože ne všichni třeba stínoví zpravodové jsou zde dnes. A těším se samozřejmě i na vaše další komentáře. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji za paní zpravodajce za komentáře. Myslím si, že se jasně ukázalo, jak komplexní a obšírné jsou pozměňovací návrhy. To pravděpodobně k takto politickým tématům patří. I když mám se pochyby, zda vůbec jsou některé pozměňovací návrhy přípustné, neboť se v nich jedná o zcela témata a o jiné právní texty. To eh, ještě jednou prověří právní služba. Rád bych tedy nyní pozdravil oba dva zástupce komise. Děkuji, že jste zavítali k nám do výboru. A začneme s tím novým zpravodaj pan Fernandéš. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji eh, všem spravodajům, eh, spolu spravodajům, kteří se mnou pracovali a samozřejmě také děkuji Evropské komisi. Doufám, že komise na závěr naší diskuze také něco řekne. Pozměňovací návrhy, které předkládá skupina SAD, předpokládají určitou jasnou podporu komis- návrhu komise. Podporu filozofii celého návrhu, podporu procesu krok po kroku až k získání plného pojištění a také podporu tudíž i nezbytnosti doplnit bankovní unii s pojištěním vkladů, které skutečně sníží rizika mezi bankami a mezi organizacemi, eh, které existují v našich zemích, těch, které jsou členy bankovní unie. Jak už jsem řekl, podporujeme návrh Evropské komise, ale zaznamenali jsme si nějaká doplnění, která podle našeho názoru mohou vylepšit návrh komise. Za prvé jsme zkrátili lhuty. Domníváme se totiž, že lze dospět ke třetí etapě. To by mohla být vlastně jenom následování té druhé a proto diskus, diskutovat mezi druhou a třetí nám přijde spíše nominativní, protože třetí etapa návrhu komise není nic jiného než závěr druhé fáze. Navrhli jsme snížit, jak už říkám, e, snížit dobu délku lhut, abychom dospěli ke kompletnímu modelu až do roku 2022. A jak řekla Esther Delange, přispět k tomu, aby šlo aby to šlo urychlit, pakliže balíček, který komise předloží v listopadu, eh, bude mít rozumné lhuty. Kromě toho jsme se snažili zlepšit text tím, že jsme zavedli možnost, jak už jsem řekl, aby fond mohl být využívaný i pro alternativní opatření, zcela zjevně pod nezbytnou kontrolou, protože cílem alternativní opatření není jenom minimalizovat náklady, eventuální bankovní krize, a nespů... ale kromě toho jsme navrhli, aby omezení těch 100 tisíc eur by mohlo být rozšířeno eh, v určit určitém okamžiku, když třeba někdo kupuje nějaký byt a tak tyto možnosti už jsou vlastně zabudovány do směrnice, podle níž se řídí jednotlivé pojišťovací společnosti v členských státech a také chceme zavést systém pro to, aby ten systém nebyl přístupný těm, který, kteří se nepodrobí kontrole, protože podle našeho návrhu hm, to, ten návrh komisu, komise není moc věrohodný nechat bez ochrany spotřebitele jedné země jenom proto, že fond v této zemi, za pojišťovací fond, nedodržuje určitá pravidla dané směrnice, znamená nevěrohodné ohrožení. Podle mě jsme-li pod nevěrohodným ohrožením, je třeba vytvořit věrohodný systém, který umožní, mm, pakliže národní systém nedodržuje eh, požadavky, eh, aby byl aspoň pokryt eh, společným systémem. A proto Eh, jsme chtěli uzavřít ten společný medol eh, určitou podporou fiskální, která by umožnila snížit rizika celého systému jako takového. A domníváme se, že eh, tak by to mohlo být. To tedy k obecným směrům a než ukončím svůj příspěvek, dovolte, abych okomentoval eh, pár slovy diskuze, které už jsme vedli. Eh, máme tady celou řadu návrhů, jsou tady některé návrhy, které se domnívají, že bychom mohli žít s modelem zajištění, pouze s modelem zajištění. Ale podle mého názoru model zajištění by mohl být dokonce horší. Dokonce horší protože v systému zajištění, kde to, co máme, jsou národní fondy, pravděpodobně kalkulace příspěvků, tak jak už jsme o tom diskutovali na našich zasedáních, pro počítávání přispívání bank do těchto fondů může znamenat morální riziko zcela zjevné. Představte si, že nějaká banka eh, ve srovnatelných, eh, tedy ve dejme tomu v nějaké zemi banka by byla v pozitivních podmínkách a nemusela by totiž mnoho přispívat do systému národního pojištění, ale jiné banky a celý systém by mohl být zase v negativních číslech a proto ta banka, která ve srovnání s bankami ve své země si může stát dobře a přis, bude přispívat méně, než by měla, eh, když tedy si budeme vycházet z toho, že tady budeme mít globální systém, Eh, tak by to nefungovalo. A proto eh, musíme vyřešit něco v procesu vyjednávání, protože zajištění se opírá o zajišťovací systémy národních systémů a pravděpodobně pro snížení rizika celého globálního systému budeme muset pomýšlet na zajištění jednotlivých eh, etnit, jednotlivých těch institucí jedna po jedné a ne globálně musíme se tím také zaobírat už z toho důvodu a teď se vracím k druhému bodu, o kterém se diskutuje a to je kondicionalita. Samozřejmě všichni chceme snížit riziko, pravděpodobně to neved, nepovede k, úplně, k úplnému snížení rizika. jak bychom si to přáli, ale chtěli bychom kontrolovat kondicionalitu. Ale chceme-li to dělat, musíme si uvědomit, že krize, ke které došlo, a která ovlivnila bankovní unie, je krize bankovních domů, které se přenesly do fiskálního rozpočtu členských států. Dobře, když teda vyjmeme Řecko z toho příkladu fiskální krize, které jsme měli v Evropě a které ještě máme, eh, tady jsou díky úpadku nedostatečné kontroly jednotlivých bankovních domů. A proto, když říkáme kondicionalita a kontrola rizik, tak musíme kontrolovat rizika jednotlivých bankovních domů, abychom zabránili tomu, aby to potom ovlivnilo, eh, neovlivnilo státní rozpočet. Eh, protože tady se zdálo, že máme obavu z toho, že fiskální krize by mohla mít eventuálně dopad na bankovní systém, ale ono je to přitom obráceně. A uvědomíme-li si tu diskusu modelu za, o, za, toho, diskusi o modelu zajištění, eh, musíme eh, si uvědomit, eh, že nemůžeme eh, vycházet z té pozice, že musíme chránit banky před riziky. Ne, byly to banky, které svými riziky ohrozily a způsobily krizi. A proto je třeba dívat se na zajištění jednotlivých institucí jako takových. A je třeba mít tady také kontrolu újmy, kterou může banka způsobit státu aby nevyvolala zase nějakou krizi, kterou už jsme měli v roce 2007. Eh, proto si myslím a s tím uzavřu, že si myslíme, že je třeba zaobírat se snížením rizika. Ano, tady jsou otázky, které můžeme zlepšit se to otázce, ale otázka o zajištění musí být vedena naprosto jasně, protože nelze zapomenout na rizika, eh, která jsou v základě Eh, tohoto návrhu. Děkuji mnohokrát, těším se na další zasedání a doufám, že dospějeme k, do, k rozumné dohodě. Děkuji. Thank you. Děkuji. Sanda Lunes. Děkuji, pane předsedo. Já se nejprve chci omluvit paní zpravodajce za to, že jsem do této debaty přišel až trochu později protože teď eh, finalizujeme organizaci, která se týká ECB, respektive monetární politiky ECB, bude to v hotelu Renesance, takže jste všichni pozváni. Také pan Jürgen Stark, bývalý hlavní bank, bankéř ECB, tam vystoupí, také významný vlámský ekonom tam vystoupí a tak dále. Takže teď už k tedy Edis, po té, co jsem tady udělal malé promo té akce. Takže já bych chtěla poděkovat zpravodajce a chtěl bych k tomu ještě pouze zmínit pár několik obecných věcí. Za prvé, myslím si, že naše pozměňovací návrhy nebudou překvapením, protože o, už několikrát v této diskusi jsem hovořil o tom, že musíme usilovat v prvé řadě o snižování rizika. A pak tedy také tam musí být to sdílení rizik Hlavní myšlenka je, aby tam byla odpovědnost a potom solidarita. Pokud se podíváme na evropskou debatu, tak tam stále se říkalo, že to má být jednotnost a rozmanitost. A teď stále více lidé volají po solidaritě a odpovědnosti. Já si myslím, že nejprve má být odpovědnost, odpovědné chování a pak teprve solidarita. Takže to je také klíčovým posledstvím našich pozměňovacích návrhů, protože jsme přesvědčeni, že než můžeme postoupit k harmonizovanějšímu systému pojištění vkladů. Eh, tak eh, musíme ještě dořešit některé problémy. Například eh, je zde otázka těch špatných úvěrů, velkých bank, které jsou nebezpečné, pokud se zhroutí pro celý systém a tak dále. Také jsem velice rád, že v mnoha pozměňovacích návrzích někteří kolegové také e, vyjádřili stejné názory, i když musím říci, že nevždy jsou ty naše názory úplně stejné, ale velice často je tam, jsou tam i další pozměňovací návrhy, které zachází stejným směrem. Takže myslíme si, že vše, co je možné učinit pro snižování rizik, je důležité učinit. Za druhé, chtěl bych znovu zdůraznit, že silně podporujeme strukturu EDISu, tak, jak ji zpravodajka navrhuje. To si myslím, že je klíčové, protože tato struktura eh, opět klade jako první podmínku pro solidaritu odpovědnost. Myslím si, že naše pozměňovací návrhy odrážejí souhlas s touto strukturou. A za třetí jsme také, nebo i, i zde jsem rád, že více kolegů se kloní tímto směrem a je pro tuto e, strukturu, ať jsou z levice nebo z pravice, takže je e, to zajímavé. Myslím si, že se také musíme věnovat i vnitrostátním systémům pojištění vkladů že to nemá být pouze určitý bezpečnostní polštář proti morálnímu hazardu, ale jde o to, že právě mm, ti lidé na té vnitrostátní úrovni mají dostatečné znalosti a zkušenosti se svými s tou svou zkušeností, s tou svou zemí. A také bychom neměli ohrozit některé systémy, které třeba už teď dobře fungují něco je možné zlepšit, ale už i teď si myslím, že členské státy mají cené zkušenosti, které můžeme využít. Za třetí, podpora likvidity. V našem stanovisku musí být rovnováha. Na jedné straně cíl snížit eh, propojení eh, s riziky a na druhé straně odstranit různé negativní pobytky, které mohou vést k morálnímu hazardu. Proto chceme, abyste byl systém podpory likvidity. Evropské fondy mají být ve výši 2,2%, 0,2%. Klíčový cíl i Edisu má být to, že pokud banka se ocitne v potížích, tak vkladatelé získají své peníze zpět. Ale víme, že jsou zde i různá vnitrostátní upadková řízení, a také víme, že mm, se to všechno liší a že v, členském, v členských státech jsou pak různé míry návratnosti a liší se i to v jurisdikcích jednotlivých bank. Takže podle mého názoru náhrada těch ztrát by měla být, eh, by měla jít na bedra ne Edisu, ale vnitrostátních jurisdikcí, protože jinak eh, by, pardon, protože je důležité, aby vnitrostátní úroveň přijala svůj díl odpovědnosti, abychom jim nedávali, nedávali určité eh, negativní pobídky. Pokud eh, se sami nesnaží s insolvenčníma vyzískat co možná nejvíce Poslední bod. Eh, jisté obavy ve mně vyvolává skutečnost, že bylo předloženo tolik poznacích návrhů k otázce fiskálních backstopů. Myslím si, že zde máme dostatek analýz a dostatek expertních znalostí a nesmíme ignorovat ustanovení smluv. A i na národní úrovni je třeba přijmout veškerá možná rozpočtově politická opatření a veškeré takovéto úpravy. Tedy veškeré zavedení takového backstopu má být zavedeno na úrovni členského státu, pokud vůbec něco takového budeme požadovat, pokud chceme skutečně nějaké plné, eh, konečné zajištění, pak je třeba si klást otázku, jak velký či malý Edes nakonec bude. Je zde také myšlenka vytvořit alternativní financování. Paní zpravodajka, myslím, se jí věnuje. To jsou jistě zajímavé výchozí body pro diskus, alespoň pro nás. My se každý den učíme něčemu novému, jsme otevřeni veškeré diskusy a těšíme se na konstruktivní spolupráci. Jsem velmi potěšen, že paní zpravodajka již oznámila časový harmonogram takže budeme během příštích měsíců skutečně se moci plně tomuto tématu věnovat. Předseda, děkuji. Připomínám, že na ECOFINu je konsenzus, který se týká o něch backstopů, tedy mechanismu jištění. Za ALDE zde momentálně nikoho nevidím, takže pan Papanulis za GUE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A zcela eh, srdečný dík eh, paní zpravodajce de Lange za práci, kterou odvedla na přípravě své zprávy. Dovolte mi eh, několik slov na úvod. Nejdříve toto. Bankovní unie je jistý závazek či příslip nejenom ze strany komise, ale také ze strany rady. A všichni všechny frakce s ohledem na evropské volby, rovněž EPP a pan Juncker, občanům a občankám Evropy slíbili, že bankovní unie bude dokončena, že bude uzavřena právě třetím pilířem. Od té doby, co jsme otevřeli diskusi a to téma bylo vůbec nadneseno, tak mám dojem, že jisté části politické rodiny v Evropském parlamentu se snaží velmi o to, aby to celé storpédovali, aby, aby zabránili k uskutečnění třetího pilíře, tedy toho, aby bankovní unie byla dokončena. Často jsem velmi kritický, pokud eh, přichází k nám do parlamentu návrhy od Evropské komise, ale tentokrát musím říci, že i návrh, i před to, co předložila paní zpravodajka, eh, pokud se to doplní o jistý input ze strany stínových zpravodajů, má za cíl zředit návrh komise a možná ho dokonce podkopat. Před několika týdny navštívil Evropský parlament pan Draghi a po, byla mu položena otázka, která se týká Evropské centrální banky a dokončení bankovní unie prostřednictvím tohoto třetího pilíře. Tady se ho, je to nutné. On řekl ano, že toto plně podporuje. Ovšem nové údaje a informace, které máme z eh, ekonomiky, z hospodářských kruhů a také z mezinárodní politiky, jdou s tím směrem, že musíme jít ještě rychleji. Zejména nyní, když byl zvolen Trump. V podobě nového prezidenta se objevují nové nejistoty pro některé velice důležité banky, jako například pro německou banku Deutsche Bank. Bankovní kuny jsme stále ještě nedokončili, musíme udělat pokroky v této oblasti. Musíme učinit ty kroky, které již byly dohodnuty, v souladu s jasným časovým harmonogramem, tak abychom posílili kapacity evropských institucí řešit takovýto typ problémů. Jistě, je tomu tak, že je třeba postupovat krok za krokem. Nejdříve je třeba zmírnit rizika a pokud to půjde, je co možná nejdříve odstranit, dříve než tady budeme hovořit o nějaké komunitarizaci. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, alespoň mnohé z nich, ty, které předložili zelení nebo sociální, sociál eh, socialisté a demokraté, mají, alespoň jak to nám nepůsobí, za cíl podpořit dokončení třetího pilíře během určitého časového období, aniž by byl podkopán ten závěrečný cíl. Účinnost bankovní unie musí být tedy zajištěna. Chceme nepřetržitě během, řekněme, dalších šesti let se přibližovat tomuto cíli, abychom zajistili, že i malí a středně velcí investoři a střadatelé budou chráněni, že budeme schopni ochránit. A mám tím na mysli střadatelé a investory ve celé Evropě. Zároveň je třeba podpořit bezpečnost a stabilitu bankovního systému. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jdou zcela jasně právě tímto směrem. Přejeme si EDIS, který bude plně funkční do roku 2024 a který bude fungovat paralelně k národním systémům pojištění vkladu. Tak, abychom byli schopni lépe se vyhýbat krizím. Jsem toho názoru, že pomocí práce, kterou jsme zatím odvedli, nebo v té fázi, ve které nyní jsme s naší prací, je vhodné, abychom pokračovali v dialogu. Je třeba ještě vyčkat jakým směrem se zatím tedy bude návrh komise vyvíjet. A proto se těšíme na další schůzku stínových zpravodajů a na další rozpravu zde ve výboru, abychom i nadále mohli přispívat k tomuto textu tak, aby se vyvíjel správným směrem. Děkuji. Předseda. Děkuji a nyní za zelené Filip Lambert. Děkuji, budu hovořit francouzsky tentokrát, drazí kolegové. Pokud chceme, aby tato téma jsme dokončili, já se tady čtu ty pozměňovací návrhy a musím říci, že samozřejmě ta, eh, asi se nám nelíbí ta, vzá, ta mutualizace rizik, eh, či, či ta redukce rizik, tedy o co jde v Evropě, v Itálii, nebo v Německu, pokud máme skutečnou bankovní unii, je třeba, abychom měli, protože máme eh, měnovou unii, tedy redukce rizik, tady musíme být ambiciozní a já mám pocit, že nejsme. Co se týče hm, těch, té mutualizace těch rizik, tedy toho, že ta rizika budou najednou vzájemná, tam to tedy je velmi ambiciozní. Ale ta redukce rizik, omezování rizik ambiciozní není. Co jsme učinili? Byli jsme ambiciozní v oblasti snižování rizik, současně tedy s tím společenštěním těm, těch rizik. A co nám jde? Jde o to, abychom měli řešení, které bude fungovat a které eh, doufáme, by mohlo či bude moci získat většinu tohoto parlamentu. Logika poslancích návrhů, které jsme navrhli, je to, to chceme mít ty dvě eh, periody, jako to chce paní zpravodajka, ty dvě fáze. Ta první fáze, tady se trochu lišíme. Um, my tedy nechceme mít eh, tu, tu ze společenství tu vzájemnost eh, likvidity. Chceme mít také národní systémy za pojištění vkladů. Tedy chceme podpořit oba dva elementy až do té druhé fáze, kdy najednou eh, dojde k tomu, že bude jaksi integralita té likvidity a pak tady bude i solidarita v rámci eura. Samozřejmě eh, první periodita tři roky, čtyři roky, druhá fáze, což nám umožní, abychom měli integrální systém v roce 2024, což odpovídá vyhrovanému horizontu v návrhu komise. Jaké jsou podmínky, které chceme mít pro to, aby se mohlo přejít z první do druhé fáze? Ty eh, podmínky eh, No ty v podstatě máme nyní, jakmile přijmeme legislativní text. Paní zpravodajka to potrhla. My nechceme, abychom vyškali na omezení rizik, ale chceme pouze mít tu povinnost snížení rizik tím, že se posílí stávající legislativa. Eh, paní eh, zpravodajka, vy jste tady potrhala to, že chceme zrušit možnost eh, preventivní rekapitalizace, neboť my dobře víme, že to je něco, co tady to, je ten, to známe. Italská banka můj tedy pasky, to bylo velice v médiích a tady, tady vlastně se vznikla, použila ta koncepce preventivní rekapitalizace, aby se vyhnul k tomu, že ta banka, která je z hlediska strukturálního nemocná bude restrukturalizována. Tedy o co nám jde v tom textu, kde, který chce upravovat ty vlastní fondy eh, bank. Tady to se dále se RB. Jde nám o to, abychom se vyhnali, vyhnuli koncentraci vystavení se rizik a také nechceme, aby se banky vystavovaly jistým typům rizik. O co nám tedy jde? Abychom Eh, měli dohled nad tímto opatřením, jakmile ho přijmeme. A také chceme si ověřit v terénu, zda skutečně dochází ke snížení rizik. Pokud ne, tak je samozřejmě zapřeba, aby legislátor se k textu vrátil. Dále bych chtěla ještě potrhnout čtvrtý element, a to je Frank já jsem tady naslouchal kolegovi, eh, jak tady hovořil o těch backstopech, které ten mechanismus jištění, to jsou ty záruky, které vlastně dává veřejný sektor. A my si myslíme, že ta sekurita by tam měla být jaksi rovnou, ta, ta, ta bezpečnost. A jak to je tedy ve směrnici? Tam to tak máme, směrnice o SRM, tam se toto takto, jak si plánuje. Chceme mít evropský mechanismus stability, který je vlastně takovým zajištěním bezpečnosti. Dále. Jde o to, aby příspěvky bank byly skutečně, se opíraly ten výši, ten výši, ten, výši těch příspěvků, to riziko. O to jde. Když tady máme komu společný mechanismus restrukturizace bank, ty systémové banky, ty jsme z toho vyjímali, ale malé banky ty budou dávat ty příspěvky to je rozumné. Ale není to obdobnost rozprávným způsobem a my to chceme tedy opravit a proto předkládáme pozměňovací návrhy. Dále, pokud se vyčerpá likvidita fondů, toho, toho záručního fondu evropského, tak eh, samozřejmě tady budeme ex post přípěvky bank, aby to nebyl ani poplatní, který najednou to bude muset celou hradit. Takže jak že mi říká paní Strodoj, to byste velice do, dobře potrhla fakt, že my chceme eh, tu částku toho generačního fondu aby to bylo vlastně 1% těch pojištěných vkladů. A pak tady bude mít 0,8 Evropský fond a 0,2% půjde z těch národních fondů. Ty národní fondy existují samozřejmě, jsou součástí systému a tímto způsobem tedy chceme, aby jsme zajistili dobrý příspěvek do fondu dále. Eh, rámec alternativních opatření. To jsou ta opatření, které eh, zabraňují restrukturalizaci dokonce úpadku banky. Paní zpravodajko, když eh, tady naslouchám příspěvkům poslanců, dívám se na pozměňovací návrhy, tak si říkám, že tady máme asi velice obtížný úkol, pokud tedy náš cíl je, abychom dosáhli toho, že text podpoří většina parlamentu. Buď je tady taková ta extrémní linie, ne? asi napravo od vaší skupiny, KKR pravděpodobně. A nebo pokud se tady budete držet této extrémní linie na vpravo, asi vás levice nepodpoří. Takže by bylo možné, abyste, bylo by vhodné, abyste vlastně dokázala, alespoň by vaše vlastní skupina to podpořit většinově, což možná není zcela jasné. Takže je to, tady je důležitá a jistá spolupráce, abychom se spojili by vhodné, abychom vlastně okolo nějakého přístupu, který bude ambiciozní a bude redukovat rizika a také bude ambiciozní v rámci mutualizace rizika, tady bychom vlastně měli se spojit všichni ti rozumní z těch jednotlivých politických skupin, protože se nám pravděpodobně nepodaří mít to, aby ty skupiny jako celek něco eh, podpořily, neboť ta linie, která odděluje ty různé názorové skupiny, asi probíhá spíše napříč různými politickými skupinami. Takže mě jde o to, aby národ byl ambiciozní krásný a zároveň velice rozumný. A já si myslím, že je možné to dosáhnout. Takže děkuji za pozornost. Merci bien, and uh, I think you don't have to take care how the other group... Děkuji. Já si myslím, že se nemusíme zabývat tím, jak ostatní frakce eh, se na tom budou shodovat, či ne. Za EFDD nevidím nikoho, takže tím se dostávám k ENF. Pan Anemans je s tím zpravodajem, prosím. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit nizozemsky. Uh, protože to je mateřským jazykem paní zpravodajky. Ano, můžete hovořit nizozemsky, máme tlumočení. Děkuji. Nevím. Jaká část EPP, bo na jakou se zde opra, na jakou část EPP se zde obrací, eh, z těch 701 pozměňovacích návrhů ode mne pochází pouze jenem. Šlo mi o to vrátit zpět, zamítnout návrh komise. Někdy je důležité zcela jasně říci, že, je někde, že jsme proti, pokud tedy někdo proti je. Zcela jasně a srozumitelně. Vaše argumenty pochází z perspektivy jednotné měny a její smysluplnosti. Já tuto perspektivu nezdílím. Vy volíte pragmatický přístup, stále hovoříte o čtyřech svobodách a to tež uplatňujete i na Brexit, i na situaci zde. Uplatňujete toto i v této naší debatě z eura. Děláte něco, k čemu jak si vzhlížíte a říkáte, že je nezbytně nutné dokončit bankovní unii. Já s tím nesouhlasím a ne proto, že bych byl zcela proti jednotné měně, ale proto, protože jsem toho názoru, že tato část bankovní unie zachází skutečně příliš daleko. Harmoniza- harmonizování oslabí národní systémy pojištění vkladů. To není solidarita, to je mechanismus transferu. Což jasně vyplývá i z vaší zprávy, paní zpravodajko, ovšem vy o těch problémech eh, jste vůbec nehovořila. Já vás obdivuji, paní zpravodajko, jsem si jistí, že učiníte vše, co je ve vašich silách, abyste se věci chopila správným způsobem. Ale jak říkám, svůj pozměňovací návrh jsem předložil. Spontánní vystoupení, pouze jedno. Pan Simon, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce za skvělý přehled, který nám tady na úvod poskytla. Já bych se vrátil k jedné věci, která je podle mne důležitá pro nás, pro všechny. Pro nás, pro všechny je důležité, abychom měli v Evropě více stability. Již dvakrát zde na tomto místě jsem řekl, že jeden předpoklad pro více stability je to, abychom žádné země evropské neměli nestabilitu. To je jedna věc. A druhá věc při veškerých opatření, která nyní přijímáme, musíme dbát na to, aby chom z pohledu daňového poplatníka, z pohledu daní a fondů vždy zvolili to možná nejšetrnější, eh, nejlacnější opatření. Proč? Ať je to systém zajištění či plného pojištění, které nakonec vždy peníze z nějakého systému převádí do systému evropského a z toho pak mají prospěch jiné členské státy. Pokud něco takového zavádíte, musíme eh, z toho udělat výjimku. To za prvé. A za druhé, musíme zajistit, aby z toho pro celkovou, celek eurozóny nevznikla ještě větší nestabilita. Co tím myslím? Dosud, eh, pokud jedna země má problém, tak e, máme skutečně dnes e, tu situaci, že se pak nedostane do problému pouze banky, ale i ten stát a my potom řešíme vlastně problémy jako tuto státu. Pokud ovšem budeme mít evropský systém, představte si, že budeme mít bankovní krizi, která vlastně půjde nad rámec Evropského fondu, když ten fond na to nebude stačit. A to nejenom pomocí bank, že to nebude jedna banka, že to bude pět, sedm bank v různých pěti, sedmi zemích, a pak se dostaneme do bodu, když na, že na evropské úrovni už nebudeme mít vůbec nic k dispozici, co poskytne stabilitu, tak je to vlastně katalyzátor, který povede k těm bankranům, k těm útokům na banky a vlastně to bude tak to infikujeme státy, které budou ještě zdravé nebo nemocné pouze spola. Proto si myslím, že musíme mít určitý stop. Někdy prostě musíme si říct, že tady se zastavíme. Od určité úrovně potřebujeme něco, co přijde pro evropském bonku a jestli to budou ty, já jsem tady právě navrhl ty fixální backstopy v rámci ESM, protože si myslím, že něco takového by se mělo spustit, když je například i spotřebována polovina toho evropského fondu. Nám všem musí být jasné, že potřebujeme nějaký mechanismus, ještě nějaký ten backstop, protože opačném případě podle mne tady zakaté možné infekce, nakažení se dalších států jsou těžko odhadnutelná. Při těch jednotných opatřeních, které budou moci být, financo, které budou moci být financovány takového to joint risk-based subfundu nebo individual risk-based subfundu z těch podfondů. I zde musíme eh, zajistit, aby to bylo co možná nejlevnější. I já jsem v tomto smyslu předložil pozměňovací návrhy dále. Přenášení účtu, pokud je padne nějaký institut, je vždy asi to nejvhodnější, eh, nejlacinější řešení. Máme prostě tady například bankovní institut, který nám eh, jde do úpadku, účty se převedou do jiného bankovního institutu a zbytek se nechá padnou a ty, ty náklady na ten transfer se prostě posky, vyplatí z nějakého fondu a to je vždy nejlevnější než způsob řešení a je to také nejpohodlnější pro zákazníka. Nemusí si vybírat všechny peníze, jeho účet zůstane i z penězi, ale bude převeden do jiné banky. Něco takového již v Evropě i u soukromých barem existuje. Napře, například privátní systémy pojištění vkladů, které máme v Německu, v zemi, kde, po, ze které pochází já. Tedy přenášení účtu, Takováto řešení musíme vždy zvolit, pokud jsou levnější pro fond, tak abychom vždy ve fondu nechávali co možná nejvíce prostředků, které pak použijeme pouze v případě, kdy to vyplacení je z hlediska zákazníka či z hlediska fondu ten vhodnější prostředek. Ale to je něco, to je vlastně <clears throat> při rozhodnutí, které musíme učinit. Musíme se tedy dostat do stavu, kdy ton, ten fond nebude pouze jakýsi box na vyplácení peněz, ale do stavu, kdy s těmi penězi v fondu budeme zacházet inteligentně ve smyslu daňového poplatníka, ve smyslu držitele toho účtu u bank a ve smyslu stability fondů v eurozóně. Děkuji, nikdo další se nehlásí o slovo, žádní další kolegové, takže my potěšením, abych dal nyní slovo Evropské komisi a vítám zde našeho dobrého přítele Maria Navu. Mario, máte slovo? Děkuji. děkuji, pane předsedo, děkuji všem, děkuji také paní zpravodajce. Jsme opravdu vděční paní Delange za práci, kterou odvedla na tomto návrhu <clears throat> Myslím, pokud to tak mohu říci, tak eh, ta, tu práci jsme vlastně dělali i s vámi během podzimu. Patrick Pearson byl um, vedoucím týmu, pak tam byl ještě Andreas a další, všichni <clears throat> věděli, jak důležitý je tento projekt. Vždycky jsem říkal, že vlastně o tomto projektu se hovořilo ve zprávě pěti předsedů, takže všech pět předsedů souhlasili s myšlenkou Edisu. Bylo to pro ně důležité. Komise vítá pozměňovací návrhy a to, že jich bylo předloženo 700 nebo více než 700 ukazuje, že o tuto zprávu je velký zájem. Také oceňujeme, že téměř všichni poslanci souhlasí s tím eh, konečným cílem, aby zde byl evropský systém pojištění vkladů a že ty rozdíly v názorech jsou spíše um, ohledně těch modalit, zda to má být nějaké pojištění nebo zajištění, ale Vě... Hm, myslím si, že ale většina se shodne na tom, na tom cíli. A myslím si, že ještě mm, ta práce, kterou, ta probíhala během podzimu, nám pomohla dosáhnout tohoto jednotného pohledu. Někteří z vás ze všech politických frakcí, pan Fer, Fernandez, Salzimora, další, velice dobře upozornili na věc, která je pro nás také významná. Jedná se ne o to, že bychom chtěli zrušit něco, co dobře funguje. A to chci říct si velice jasně. Mm, víme, že bankovní systém má své specifičnosti v jednotlivých částech Evropské unie a víme dobře, co funguje. Takže my nechceme zrušit něco, co funguje, ale chceme naopak na těch e, úspěšných modelech vystavět další systémy. Takže třeba DGS, o tom hovořil pan Simon, jak teď ve svém ústním příspěvku, tak i v pozměňovacích návrhcích. Tak to samozřejmě také bereme v úvahu. A pak i ty různé nabídky alternativních opatření, o tom hovořil třeba pan Fernandez ve svém komentáři dnes odpoledne, v tom prvním komentáři. Takže já si myslím, že to je všechno absolutně logické. Víte také, jaký je názor komise? Komise chce, aby to, bylo, eh, aby to byl systém plně sdílený. Také to podporuje analýza, kterou jsme připravili. Chtěl bych upozornit na čtyři důvody, proč tento názor prosazujeme. Myslím si, že už tam všechny, všechny důvody zde zazněly. Za prvé, efektivita eh, nebo úspornost, je jasné, že ten vzájemný systém je eh, efektivnější než ten systém eh, zajištění. Potom rozměr nebo prostor. Zde opět ten rozměr je větší než ten systém zajištění. Máme zde větší prostor fondů, které mohou potom být využity. Třetí důvod je fungování. Pokud se bude jednotný evropský fond, tak bude velice jednoduše fungovat. Eh, můžete využít peníze z toho fondu. Pokud je tam ta metoda zajištění, tak to v zásadě bude znamenat, že využijete vnitrostátní systémy, které se navzájem budou zajišťovat pak tam ale může být určitá kaskáda odpovědnosti a může to narušit tu efektivitu systému. A pak je tam ještě argument spravedlnosti. Myslím si, že to už zaznělo v prvním příspěvku pana Fernandéze. Musí být zajištěna spravedlnost. Mm, příspěvky musí být navázány na riziko a riziko musí být zváženo v Evrop, na evropské úrovni. Máme zde evropský systém i vnitrostátní systémy měření rizika. Samozřejmě, pokud ten systém bude sdílený, tak se navýší riziko morálního hazardu. Já si myslím, že ta otázka morálního hazardu je důležitá. Zazněla jste v mnoha pozměňovacích návrzích a mnozí z vás o ní hovořili. A je to jednoduchá matematika. A už jsme na to narazili jednou. A vy jste na to reagovali dobrým způsobem. Bylo to, když před dvěma lety jsme společně pracovali na jednotném fondu pro řešení krizí bank. Tehdy jsme měli, vedli po, velice podobnou diskusi a tehdy jste se také rozhodli, že příspěvky musí být eh, vypočítávány podle rizika na té evropské úrovni. Takže je dost obtížné najít nějaké rozumové argumenty, které by šly proti tomu. To je téměř nemožné. Opravdu je tam důležitá ta, ta spravedlnost, ten férový přístup a to je důležité i pro občany. A já musím říct, že jsem byl poměrně rád, že i dnes jste byli mm, zástupci občanů a myslím si, že oni také dobře chápou, že vlastně hovoříme o jejich vlastních penězích, takže je důležité, aby ten systém byl spravedlivý, aby byl férový. Pak ještě poslední dva komentáře. Za prvé, načasování, časový plán. Někteří z vás o tom hovořili, Eh, je důležité najít dobrou rovnováhu mezi proveditelností, to znamená realistické očekávání, ale také mm, my, my jako komise navrhujeme rok 2024. Je to poměrně eh, daleké datum, ale zároveň není to tak vzdálené rok 2029, mám pocit, to už je rok, který vlastně příliš neosloví evropské občany. Hmm, myslím si, že tím příliš nikoho nenatchneme, pokud eh, eh, tam eh, dáte tak vzdálené datum. A myslím si, že ani si to nemůžeme vlastně dovolit. Byl by to příliš velký luxus čekat až do roku 2029. Myslím si, že občané si zaslouží reakci dříve. No a poslední bod, kondicionalita. Na to jste také naráželi například pan Filip Lambert, ale mnozí další o tom hovořili. A myslím si opět, že to je komentář na místě. Je to vlastně nedílná součást celého toho e, návrhu systému. Je důležité, aby kondicionalita nebyla zneužívána ehm, k tomu, abychom vlastně nepostupovali dále. Takže musí tam být e, realistická kondicionalita pro to časové období 6-7 let Protože pokud byste měli nějakou kondicionalitu, která bude příliš propletena s těmi vnitrostátními specifikacemi, to si myslím, že by příliš nepomohlo. Co je dobré, je to, že v zásadě všichni z vás se vyslovili pro tento systém, byť eh, navrhujete různé modality. Jak už jsem říkal, tak tento návrh byl obsažen ve zprávě pěti předsedů. My jsme připravili komplexní balíček eh, loni v listopadu, který si takal snižování rizik, bylo to na radě. A jak víte, <clears throat> v prosinci už začala jednání. S většinou to trvá asi čtyři dny každý měsíc a můj kolega tráví čas na těchto jednáních. Takže ta rovnováha, o které jste hovořili mezi Sdílením rizik a snižováním rizik, tomu se rovněž věnujeme a také chceme tuto rovnováhu respektovat. Na závěr mi dovolte říci, že to je nesmírně významný projekt. Je to důležité jak pro, Mikis, jak pro, Mik, jak pro komisi, tak pro Evropský parlament, pro všechny evropské orgány, ale úplně nejdůležitější je ten projekt pro občany, a někteří z nich byli i dnes v této jednací sále. Jsem velice rád, že na této věci usilovně pracujete. S paní zpravodajkou vedeme otevřený dialog a také i s ostatními stínovými zpravodaji. Já sám i můj tým jsme vám k dispozici v následných dnech a týdnech. Je to opravdu věc, které budeme přikládat velikou pozornost. Děkuji. Děkuji. Mario, zcela jistě se můžeme shodnout na tom, že to je významná věc, významný projekt a opravdu to všechno bereme vážně. Já sám jsem třeba předložil zhruba 40 pozměňovacích návrhů, takže opravdu všichni to bereme velice seriózně. A poslední slovo má paní zpravodajka. Tak já jsem chtěla pouze poděkovat panu předsedovi, který přeložil, předložil tolik pozměňovacích návrhů, takže ještě více mi zkomplikoval život, který už tak je dost komplikovaný, ale Eh, samozřejmě ehm, ty pozměňovací návrhy jsou důležité. Takže závěr. Vyslechli jsme si stínové zpravodaje, vyslechli jsme si i další, kteří mají zájem o toto téma. A ano, je pravda, že všichni hovoříme jednotně, že chceme tuto práci dokončit, chceme, aby měla výsledek, ale lišíme se v názorech na kondicionalitu, na eh, ty časové lhuty a tak dále. Uh, ještě mám jednu věc, která se týká eh, výpočtu rizika na evropské úrovni. Chtěla bych ujistit kolegu Fernandeze, že spolupracuji i s dalšími frakcemi a i s jeho frakcí a mohu říci, že výpočet na evropské úrovni je, mož, je možný v obou těch systémech. V tom systému, který navrhuji já, i v tom systému původním, který navrhuje Evropská komise. Takže můžeme na tom dále pracovat, ale to Eh, na co jste upozornil ohledně toho výpočtu rizik, to je velice důležité. Myslím si, že všichni, ehm, že občany nezajímají úplně přesně, jak, jaké bude to datum. Je zajímá výsledek, ať to jsou lidé ze severní Evropy nebo z jižní Evropy. Takže musíme najít způsob, možná nějakou zlatou střední cestu hm, mezi všemi těmi pozměňovacími návrhy, kterých je více než 700, abychom přesvědčili nejenom řeky, tak i Švédy a nejenom Němce, tak i Francouze, že je to v jejich zájmu, aby vznikl EDIS. A to je tedy dost tedy jaksi mm, zatraceně těžká práce. Ale mm, pokud všichni zůstaneme ve svých e, zákopech, tak se nám to nikdy nepodaří. Takže mm, nejedná se o nějaký projekt, který má přinést prospěch pouze jedné zemi, ale všem zemím. Musíme prokázat, že to bude mít přidanou hodnotu a že to také ochrání spotřebitele nebo ty vkladatele. Pan Anemans hovořil, eh, nebo říkal, že když se podíváme na Evropskou unii, na eurozónu, tak můžeme říci, že se nám daří odstraňovat překážky a zlepšovat podmínky třeba pro podniky, ale že mnoho lidí, mnoho jednotlivců říká, no to je všechno hezké, ale co já, co já z toho mám, jakou ochranu poskytujete mě? To je nějaký systém, který chrání pouze trh. Takže mm, ten EDIS nemá sloužit trhům, ale lidem. To je hlavním cílem. Musíme lidem také ukázat, prokázat, že, že to všem ať už těm lidem, ať už žijí na severu nebo na jihu Evropy, přinese výsledek. No a e, samozřejmě mě by se líbil, kdyby zde byl nějaký ten vzájemný systém, ale nežijeme v ideálním světě. Když se podíváme, jak se ta situace v jednotlivých členských státech velice liší e, ve všech e, věcech, tak by to bylo v, současné, v současnosti velice obtížné ten systém nastavit, abychom to mohli všechno porovnávat. A proto jsem říkala, že také důležité věnovat se třeba i otázkám úpadkového práva, abychom mohli pokročit v naší věci. E, bohužel, kolegové, všechno souvisí se vším. A platí to i o Edisu. Neříkám to jako určitou výmluvu nebo omluvu, ale říkám, že i právě v oblasti kondicionality musíme stanovit ty priority, co je nejdůležitější. Mm, nesmíme hledat všechny, všechny možné mm, podmínky, které nás napadnou, ale za, zamyslet se nad tím, jaké jsou nejdůležitější a jakým se kdy věnovat. A pak vlastně se ještě teď skončím svou první poznámkou. Čím více sdílíte rizika, tak tím více také musíte snižovat ta rizika. Takže to je taková hlavní snaha. Já jsem říkala, že minimálně v té první fázi bychom měli e, navázat na to snižování rizik, které už bylo, které už bylo dosaženo. Musíme se také podívat i na ten časový plán pro snižování rizik. Opravdu to jsou spojité nádoby. Takže dejme se do práce. Já vím, že všichni chceme, aby nakonec ten výsledek byl kvalitní. Děkuji. Děkuji. Časový plán je tak, jak říkala zpravodajka. To znamená, záleží na zpravodajce a na vyjednavacím týmu. Určitě se k tomuto tématu ještě vrátíme a budeme to velice úzce sledovat. Tím se dostáváme k bodu 17, bod různé. Nikdo se nehlásí, já sám žádná oznámení nemám. 6. února ve 3 hodiny začíná další jednání našeho výboru. Děkuji vám všem a dnešní jednání je ukončeno.